Dobré odpoledne vám všem. Děkujeme za to, že jste přijeli do Bruselu, do Evropského parlamentu. Je to velice význačná událost. Dobré odpoledne vám všem, vážení přátelé. Také si pozdravit španělsky hovořící a teď budu hovořit italsky. Vážený pane předsedo eh, komise eh, Jean-Claude Junckere, Vážený pane komisaři eh, Tibore Navračiči, eh, paní ministrině, páni ministři z Bulharska, Německa, Řecka, Chorvatska a Lotyšska. Vážená eh, předsedkyně výboru pro kulturu Evropského parlamentu, vážený mistr Michel Jarry, vážený mistr Barenbojme, dámy a pánové. Jsem poctěn, že mohu zahájit tuto konferenci o evropském kulturním dědictví která je uspořádána v rámci eh, roku Evropského kulturního dědictví eh, pro rok 2018. Jedná se o iniciativu, o kterou eh, Evropský parlament a mm, také výbor pro kulturu a vzdělání velice usiloval. A chci poděkovat vám všem, že jste přijeli. Počínaje hudebníky z European Union Youth Orchestra, chci eh, poděkovat za to, že zde předvedli eh, část opery Nabucco a eh, kteří také zde předvedli díla Howarda a Beethovena, kromě Verdiho. Děkuji také členům orchestru Zpívající Evropa, zejména 40 dětem, kterým je mezi 6 a 12 lety a kteři, které budou zpívat Aries Aidy. Vítám vás zde, děvčata a chlapci. Moc se těšíme, až eh, si vás budeme moc poslechnout. Zde v parlamentu, v domě občanů, jsme přesvědčeni, že kreativita je duší eh, našeho evropského bytí. Pro dnešní den jsme pozvali celou řadu slavných hostů, které jsou příkladem evropského ducha. A jsme hrdí, že zde můžeme přivítat eh, Žana Michela Žara, který je skladatel, hudebník a producent, také mistra Daniela Barenbojma, to je pianista a dirigent Ecia eh, Bossa. dirigenta a skladatele a Thierryho Marxe, šéf kuchaře, Matildu Delekote, fotografku a designérku, a Radu Mihajlenu, režisérku, režiséra a čestného předsedu eh, ceny Lux, která byla ustavena Evropským parlamentem od roku 2007. Všem vám děkuji za to, že jste mezi nás přišli do Evropského parlamentu. Touto dnešní akcí chceme vybídnout i naše eh, občany, aby Eh, nově mm, objevovali význam našeho evropského kulturního dědictví, naší identity. Je to více než tři tisíce dějin historie, do níž zapouštili kořeny eh, eh, naše dějiny a nelze zapomenout, mm, jak všechna tato tisíciletí ovlivňují naši společnou identitu. A proto také se můžeme eh, s optimismem podívat do budoucnosti, protože se nám podařilo společně vybudovat Unii založenou na sdílení hodnot, eh, kde středobodem je svoboda a důstojnost člověka, jednotlivce a za to všechno vděčíme především našim dějinám. Tato naše identita se zrodila mezi ostrovy a pobřežím Středomoří, eh, podél řek, při neustálé výměně a míšení zboží a myšlenek. Eh, podél starořímských eh, silnic, v amfiteátrech, eh, ve filozofických dílech, v satyře, v komediích i tragédiích. A dále pokračovala naše historie v Římě, pokračovala v, ve středověkých opatstvích, které předávaly dál eh, znalosti z minulosti. Při otevřených kontaktech univerzit, při výměně studentů z celé Evropy, eh, při eh, příjezdu do svobodných přístavů, které byly vždy otevřeny novým dobrodružstvím a obchodním kontaktům. A ať už to bylo renesance, osvícenství, romantismus, moderní myšlení, všude Eh, docházelo k mísení evropských myšlenek, počínaje Dantem, Shakespearem, Caravagem, Rembrandtem, Moliérem, Goethem, až po Bacha, Mozarta, Voltera, Manconiho, Van Gogha, Picassa i Kamiho a Perandela. Díky této úžasné cestě, kterou za sebou náš kontinent má, je eh, velká část našeho kulturního dědictví zapsána do světového dědictví eh, UNESCO. A čím více jsme silní naší identitou, čím silněji známe naše dějiny, tím lépe také můžeme diskutovat eh, s ostatními, protože eh, jen ten, kdo nezná svou vlastní identitu, se bojí diskutovat eh, s někým jiným. Díky tě, tomuto našemu dědictví jsme ve vedoucím postavení v mnoha sektorech a jsme schopni neustále provádět výzkum a snažit se o co nejkvalitnější výrobu. Jedná se o velice dynamické sektory, které otevírají příležitosti k růstu, vytvářejí nové kvalifikované pracovní eh, prostředí, pracovní místa pro mladé lidi. A odhaduje se, že kulturní sektor na každé přímé pracovní místo vytváří 27 nepřímých pracovních míst, což je mnohem víc než například automobilový průmysl. A to je jen jeden z příkladů. Téměř 8 milionů osob v Evropské unii pracuje v, kulturálním, v kulturním a kreativním průmyslu. Dnešní diskuze se budou věnovat také výzvám zaměřeným na to, abychom mohli chránit a podporovat kreativní procesy v digitálním věku bez eh, rozhodného úsilí o uchování naší kreativity by utrpěl, eh, utrpělo hospodářství celého kontinentu. Chceme podporovat naše děti, které sní o tom, že se stanou spisovateli, režiséry, hudebníky, designéry, kuchaři ve světě, ve kterém vládnou technologičtí giganti. A je zapotřebí, aby zde byla široká kulturní nabídka a předcházelo se nějakému unifikování nebo glajšaltování. Eh, chci poděkovat všem kolegům za vynikající práci odvedenou na, na směrnici o Eh, audiovizuálních médiích a mediálních službách, eh, do kterých jsou začleněny i platformy VOD, tedy videa na vyžádání. I iniciativy tohoto typu a iniciativy jako je Cena Lux přispívají ke kulturní rozmanitosti a v tomto případě tedy v kulturní rozmanitosti v kinematografii. Je ale také zapotřebí, aby eh, tvořivost byla patřičně odměňována. Nemůžeme nadále tolerovat, aby evropská kreativita byla eh, využívána k obohacování internetových eh, gigantů. Příliš často platformy šíří na síti hudbu, film nebo žurnalistické texty nebo literární texty, aniž by autoři byli patřičně odměněni. Dochází k padělání duševního vlastnictví, ať už se to je, tu jedná o módu nebo design. A Evropská unie musí zajistit správné fungování digitálního trhu a také efektivní ochranu autorských práv. Všude ve světě je Evropa synonymem stylu, know-how a krásy. To je naše síla. V tom jsme nepochybní lídři na celosvětové úrovni. Toto eh, dědictví nemůže být delokalizováno. Je to eh, skutečná eh, podoba, možnost pro eh, nové, novou politickou a ekonomickou renesanci. V následujících deset let se posílí počet mezinárodních cestovatelů, dosáhne dvou miliard a z velké části budou takto cestovat noví noví cestovatelé, kteří přicházejí eh, především z Ázie a hledají krásu, styl, design, módu i jídlo, potravinu, eh, potraviny, kterými je proslavená Evropa. Mohou být tedy nevyšrpatelným zdrojem nové poptávky pro zboží i služby, eh, novou příležitostí k exportu, ať už to je v dopravě, v budování, ve stavitelství, v obchodu, eh, v módě anebo zemědělství či potravinářském průmyslu, otevírá nám to nové příležitosti. Kulturní dědictví je klíčovým prvkem pro ekonomiku a atraktivnost regionů a evropských měst. Například digitalizace muzeí nebo cestování eh, v čase umožňuje Eh, lépe pozná ta archeologická centra, eh, přispívá takto k cestovnímu ruchu a k odhalování eh, našich místních aspektů kultury, jako je například gastronomie. V této souvislosti chceme také říci, že Arte Eh, ukáže na příkladě, jak může digitální revoluce přispět k revitalizaci našeho dědictví. Například je to eh, Benátský stroj času, což je zdigitalizování deseti století archívu eh, města Benátek. Dámy a pánové, Kulturní dědictví neznamená jen naše kořeny, ale především naši budoucnost. Společné evropské cítění se nevytváří jen prostřednictvím hospodářství a bezpečnosti. Rok evropského kulturního dědictví je příležitostí, kterou nesmíme ztratit a musíme je využít k tomu, abychom poukázali naši obrovskou, mimořádnou kulturní diverzitu, na níž se zakládá naši, naše evropské dědictví. Jedině tím, že si to uvědomíme, že si uvědomíme naši kulturní rozměr, eh, budeme schopni předejít eh, skončení evropského eh, snu. A nyní jsem velice rád, že mohu předat slovo předsedu Evropské komise, panu Žanu Klodu Junckerovi, který je známý tím, že chrání evropské kulturní dědictví. Monsieur le Président, Caron. Pane předsedo Carlo Antonio, vážená paní předsedkyně výboru Kult, dámy a pánové, ministrině a ministři, vážení evropští poslanci, ctění hosté, jsem velmi potěšen, že dnes mohu být mezi vámi. To je třeba neustále opakovat. Málo kdy je to pravda, ale v dnešním, eh, eh, v dnešním případě to tak je protože se tady setkáváme na konferenci, o které víme, že je nesmírně významná. Já bych chtěl poděkovat Antoniovi za to, že byl tak milý a přizval mě k této události. Jean Monnet je autorem věty, podle které, pokud by měl opět začít s evropským dobrodružstvím a budováním Evropy, tak by začal kulturou. To se říká, ale není to tak, ale ta věta by mu mohla náležet, protože ta věta je mu nesmírně podobná. A tato věta zároveň odhaluje jeden nedostatek eh, evropského eh, konstruktu, evropského eh, budování. A tady je opravdu potřeba každý den zdůrazňovat evropské hodnoty, kterými je naše kulturní dědictví, Eh, které zahrnuje eh, humanitu, důstojnost lidské bytosti a solidaritu mezi námi. Solidaritu, která je součástí zakladatelských eh, hodnot Evropy. Tato solidarita, kterou je třeba neustále rozvíjet a každý den budovat, je to solidarita, která velmi často doznává značných trhlin v posledních letech. A ve chvíli, kdy s vámi hovořím, tak tyto trhliny se prohlubují a Evropa je stále křehčí a my musíme neustále každý den reagovat na migrační krizi. Velmi často si říkám, že eh, tyto trhliny v solidaritě, eh, kde často dochází k zraněním, která přetrvávají, jsou způsobeny tím, že se vzájemně příliš málo známe. A když jsem byl malým chlapcem před velmi dlouhou dobou, tak jsem ve škole v Lucembursku eh, chodil na hodiny takzvané Heimatkunde, eh, kde jsme se zabývali poznáváním vlastní země, historie a specifik dané země. A my vlastně se tady teď touto věcí zabýváme na evropské úrovni. Je to příležitost, abychom se lépe seznámili s Evropou a s její rozmanitostí jednotlivých zemí a národů. To je něco, co velmi hluboce souvisí eh, s naší krajinou, s našimi eh, tradicemi. Každý národ má takové tradice, a, ale rozhodl se spolupracovat. Všichni jsme se rozhodli spolupracovat, protože to je pro nás eh, přínosné a více získáváme, než ztrácíme. A díky této diverzitě je Evropa právě bohatší, než jsou e, jiné celky. A je to velice důležité, je to humanita, je to e, vše, co dělá pro mladé, je to ta snaha přinášet a přinést mír na kontinentu, e, který byl velmi uh, uh, ničen konflikty v minulosti. A to vše díky generacím, které nám předcházely a e, které ve 40. 40. letech přislíbili, že již nikdy se nevrátí válka na tento kontinent. A to byla jakási modlitba, eh, která hm, pokračuje a do dnešních dnů přináší Evropě pří, eh, samé, samé klady a přínosy. Evropa to není pouhý trh nebo vnitřní trh. Je to více, než jsou obchodní vztahy mezi námi i navenek. Je to mnohem více, než jednotné, eh, je jednotná měna. Já se odmítám přiřadit k těm, kteří říkají, že Evropa to jsou pouze obchodní záležitosti a peníze. E, tak to není. Tady jde zejména o každodenní vzájemný styk, e, o rozmanitost naší síly a talentů jednotlivých Evropanů. A to nám tady ukazují i naši hudebníci, které jsme si tady právě vyslechli. Jsou to všichni ti, kteří díky programu Erasmus Plus mají možnost objevovat e, nové země. Je to obrovský úspěch Evropy, eh, který stělesňuje Erasmus+. Díky němu miliony Evropanů se mohly zúčastnit eh, tohoto programu a eh, díky tomu se zrodilo něco nového a zrodilo se i mnoho miminek v párech, kteří se stali páry právě díky tomu zblížení lidí prostřednictvím programu Erasmus. A je to také nejlepší odpověď na hloupost a na národní egoismus, uzavírání se do sebe a odmítání druhých. Čím více mladí lidé v Evropě cestují, tím více objevují jiné tradice, ostatní eh, země, jejich historii a mm, díky tomu se posiluje evropské vědomí. My velmi eh, potřebujeme, aby mladí objevovali toto vědomí Evropy. A e, Nyní samozřejmě e, tady máme omezenější rozpočet, kterým bude, e, kterým, tedy v tom víceletém finančním rámci, ale by se neměl dotknout Erasmu. Tam máme 14,7 eh, eh, miliard euro, které jsou věnovány programu Erasmus+. A to nejsou ztracené peníze, jsou to investice do budoucnosti Evropy. Protože ani na evropské úrovni, ani na národní eh, úrovni toto není nějaký neutrální účetní postup. Všechny rozpočty a zejména náš rozpočet vlastně v číslech zahrnuje naše velké ambice a my máme obrovské ambice pro naše mladé, kteří znamenají budoucnost Evropy. A máme také velké ambice, pokud je o kulturu, protože to je vyjádření a tvorba naší evropské identity v rozmanitosti ale také eh, se zapomíná, že to přináší nová pracovní místa a eh, hospodářský růst. Neměli bychom zapomínat na to, eh, že Kulturní odvětví eh, poskytuje pracovní místa 7,8 eh, milionů mužů a žen v Evropě. V ročním rozpočtu na budoucnost navrhujeme navýšit údernost programu Kreativní Evropa, eh, který eh, se věnuje evropské kultuře společně eh, se synergiemi s jinými programy, jako je například program Horizon Europe, kde se podporují výzkumné a inovační programy v oblasti mediální a kulturní, nebo jako například Fond pro investice v EU, kde se počítá s mobilizací soukromých financí ve prospěch malých a středních podniků v kulturním odvětví a kreativním odvětví, jako je například program pro digitální Evropu, eh, který se eh, podílí na digitální transformaci kulturního eh, odvětví protože kultura a digitální věk eh, k sobě patří, je třeba, aby eh, kráčeli ruku v roce. A všichni kreativci, ať už eh, jejich práce je šířena po internetu anebo jinak, musí mít nárok na spravedlivou odměnu. A proto jsme navrhli modernizaci evropských pravidel autorského práva. Chceme vytvořit Um, rovnost mezi eh, tedy eh, rovnými právy všech kreativ a zachování možnosti vyjádřit se ve všech podobách a také eh, jsme to spojili s online platformami a já doufám, že zákonodárci rychle dospějí k dohodě k našemu návrhu, který je inteligentní a moudrý. Vážení přátelé, já jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy Evropa opět jednou eh, píše svou historii, musíme připomenout větu eh, Žána Monea. Eh, začněte kulturou evropskou kulturou, která přispívá k otevírání Evropě, Evropy světu a více než polovina evropských památek je tedy takto podporována tím, eh, že budeme podporovat eh, a šířit kulturu, tak to znamená, že vlastně poskytujeme respekt sami sobě. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane předsedo komise. Můžete spolehnout se na podporu Evropského parlamentu ohledně podpory tedy pro rozpočet na rok 2020-2027 eh, ohledně všech programů týkající se kultury. A nyní přejdeme k našim hostům. Jako první je zde velice významný umělec, pan Jean-Michel Jarre, a předám vám mu slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo Evropské komise, dámy a pánové, eh, vážné paní ministrině, pánové ministři, vážení přátelé. Já jsem eh, zvyklý vystupovat na různých scénách, ale toto je pro mě velice mimořádný okamžik přestoupit před vás. A Živě děkuji panu předsedovi parlamentu Tajanimu za pozvání na tuto konferenci ohledně evropského kulturního dědictví. Dědictví příliš často má eh, příliš eh, eh, vážnější nebo přízemnější význam, jako jsou budovy a podobně ehm, materiálně, zatímco pro mne je to něco dynamického týkajícího se hudby, umění. Je zde mnoho umělců zde v hemicyklu a já bych eh, chtěl hovořit o věcech, které se netýkají jen kultury a kulturního dědictví a jejich eh, hlavních představitelů. Jedná se totiž o věc, která se týká nás všech, celé evropské rodiny, nás všech, protože v našich rodinách je vždy nějaká eh, matka, otec, syn, dcera Eh, sourozenci, kteří se stali, chtěli stát eh, fotografem nebo nějakým umělcem, ale místo toho nakonec začali věnovat eh, nějakému odvětví hospodářství, které je jiné tedy. A Nyní máme zde nové, eh, nové prostředí, digitální prostředí také. Je zapotřebí, abychom věnovali eh, umění patřičné eh, prostředky. A právě proto směrnice o autorských právech, která se bude hlasovat také v následujících dnech, je velice příkladná. Díky čemu Verdi žil Ehm, poměrně slušným životem, zatímco Mozart zemřel v chudobě. Je to díky tomu, že ten první ehm, byl schopen vykonávat svá autorská práva, ale ten druhý nikoli. Eh, vždy dochází k nějakým velkým technickým změnám. Například internet změnil náš život ehm, obrátil jej vzhůru eh, nohama. Nejde o to, abychom stigmatizovali velké internetové eh, hráče. Naopak, je zapotřebí, aby se stali našimi potenciálními partnery. A neměli bychom zapomínat, že tvůrci jsou um, virtuálními akcionáři této společnosti a poskytují nám um, patřičný obsah. K tomu také potřebujeme patřičný uh, právní rámec, abychom mohli diskutovat s platformou, jako je YouTube, která má eh, archivy, archivy obsahu. Proč? Protože prostě zákon eh, musí umocnit umožnit to, aby ti, kdo zatím nemají možnost vykonávat svá práva, to je vykonávat mohli. Eh, už 20 let eh, jeden mladý fanoušek eh, hudby a kina se začal zabývat vytvořením digitálního prostředí. Teď se ale stává, že obsahy jsou ohroženy tím, že není dostatečná regulace. Regulace by neměla bránit Eh, svobodě projevu. Ale eh, regulace neznamená, že k tomu musí dojít. To je podobné, jako by eh, regulace pravidel sněžního provozu byla chápana jako něco, co omezuje používání automobilů jako takových. Jak už o tom hovořil pan předseda Juncker, je zapotřebí, aby tvůrci měli patřičnou odměnu. Mm, musíme říci, že ještě nikdy se nestalo, aby tvůrci obdrželi tak málo kompenzace jako v současné době. Objevují se nová média, která distribuují kreativní obsah. Vždy je zapotřebí se zabývat e, tím, jak vypadá situace v nových e, médiích, aby autoři, kteří šíří svá díla po nových médiích, aby mohli žít ze své práce. Celý svět se eh, nyní eh, dívá na Evropu a pokud tato směrnice bude přijata, tak bude mít dominový efekt. Evropa eh, v posledních letech měla příležitost již několikrát ukázat, že může takto změnit situaci. A tak může vzniknout nějaký další Almodovar a další umělci se mohou prosadit na celosvětové scéře. scéně. Právě eh, proto zde v této budově, a nikoli tedy, mm, neděje se to ve Washingtonu, eh, kde mohu hovořit o tom, že mm, eh, stav ošetření práv v digitálním světě je zastaralý. Je zde mnoho různých hráčů, kteří procesují své lobby. Mm, jedná se o to, že práva se mají vztahovat k obsahu a ne k danému způsobu šíření. Tvůrce není eh, proti eh, technologii a nebo proti eh, omezování projevu. Tvůrci jsou ti, kdo hledí do budoucnosti. To platí od jak živa. A je zapotřebí jim pomoci v tom, aby mohli prosazovat tyto své myšlenky v současné době. Ještě nepřijatelnější v současné době je to, že ti, kdo eh, tvrdí, že chtějí chránit eh, svobodu projevu, říkají, že musí zamezit eh, takovéto regulaci, ale tak to není ve skutečnosti. Před několika dny se diskutovalo o svobodě projevu na internetu. Jakoby se jednalo o nějakém drobném podniku, ale přitom se hovořilo o internetovém gigantu. My chceme mm, provozovat naše eh, profese, naše řemesla, ale současné prostředí ehm, nenapomáhá umělcům. Umělci často eh, potřebují legislátora, potřebují vás, protože nejsou eh, sami schopni ošetřit všechny tyto právní otázky. již vypadá jinak svět, než vypadal z technologického hlediska před 30 eh, lety a proto je zapotřebí přizpůsobit i patřičné prostředky, ehm, které eh, mají upravovat autorská práva. Prezident Google navštívil několik členských států a také Francii s veškerým eh, respektem, který se týká našeho bývalého prezidenta republiku, republiky, tak mi to připadá jako eh, když eh, kolonizátoři rozdělovali Aztékům alkohol, aby mohli jejich území skolonizovat. Vzpomeňme si na dílo Orvela. Podívejte se na to, eh, co vám kdo říká Země, které se rozvíjejí teprve, jsou ještě zranitelnější než eh, země vyspělé. UNESCO hovoří o nehmatatelném dědictví. Na to bychom měli myslet. Eh, vzpomeňme na eh, umělce. Ať to jsou umělci čínští nebo američtí, všichni dnes hledí na vás. Vy máte obrovskou zodpovědnost. Evropa vždy eh, žila v respektu vůči kultuře a také vůči svobodě projevu. Více než kdykoliv dříve. Nesmíme na to zapomínat, je zapotřebí chránit jazyky, chránit kulturní dědictví a diverzitu. Proto respektujme také diverzitu a tvorbu, ať už je to hudba, film, eh, malba. To není produkt, který by byl na jedno použití. Nejsou to tvůrci, kteří eh, kteří omezovali, eh, oni vždy bojovali za svobodu eh, projevu. A nyní bychom neměli tedy říkat, že minimální regulace, že by nás zavedla o léta zpět. Není opravdu pěkné ponechat umělce, aby žili v nouzi a přitom, aby produkovali díla, za která nedostanou patřičnou kompenzaci. Není snadné zorganizovat takovouto regulaci. E, trochu to vypadá jako na divokém západě v digitálním světě, ale je zapotřebí jednat. Ztratili jsme eh, bitvu v oblasti hardwareu. Všechny firmy jsou buď eh, americké nebo azijské a teď Evropa má povinnost nestrácet tuto bitvu, která se týká softwaru. Jedná se o obrovský tvůrčí potenciál, který roste na našem kontinentě. Eh, YouTube provádí změny, které zatím nic nemění. Je to výsledek lobbingu. YouTube je velice známý svými službami a může tedy teď říct Evropskému parlamentu, podívejte se, není zapotřebí nic eh, změnit. Hovořilo se o tom před několika dny, že regulace by mohla zabít digitální trh. Ale tato regulace by umožnila důstojný příjem a to spravedlivý příjem tvůrci Buďme tedy seriózní. Digitální svět nemá budoucnost, pokud nebude brát v úvahu práva osob, který, eh, které jej vytvářejí. Na závěr bych chtěl říct, že chceme velice prostou věc. Zákony, které máme, jsou zastaralé, pocházejí z doby, kdy ještě neexistoval internet. Dejte nám tedy prostředky k tomu, abychom si mohli sednout společně eh, k jednacímu stolu, eh, aby takto tvůrci z Evropy i z celého světa eh, mohli mít spravedlivý příjem za díla, která se následně na internetu vyskytují. Nezapomínejme na to, že ta část smartmo- smartphonu, která je smart, jsme my tvůrci. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane Žár. A slovo má nyní pan eh, Daniel Farenberg. Tajani Juncker. Eh, pane předsedo Tajani, pane předsedo Junckere, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že vám mohu promluvit u příležitosti Dne Evropské kulturního dědictví 2018, kde oslavujeme evropskou společnou minulost a doufáme, že budeme budovat evropskou budoucnost. Je to skutečně případný čas, poněvadž naše společná evropská identita čelí velkým hrozbám. Po půl století eh, narůstají nebezpečná nacionalistická a populistická hnutí po celé Evropě i ve světě. Chceme-li se spolehnout na svou sílu a obhájit tuto myšlenku společné Evropy, to je výzva, které musíme čelit a máme na to také nástroje. Klíčem je návrat k faktům. Současný duch doby ponechává příliš velký prostor pro falešné historky. Každý si může říct cokoliv a projde mu to, ať je to pravda nebo ne. Proti tomu musíme působit v politice i v kultuře. Nesmíme zapomínat, že Evropu v její historii definovala kultura. Mnoho různých zemí v Evropě vytvořilo různé kultury, ale evropský kontinent vždy charakterizoval význam, který je přikládán kultuře. Můžeme jmenovat Sofokles, Plato, Deka, Dante, Goethe, Beethoven, eh, Musil, Leonardo da Vinci a tak dále. Který jiný kontinent může o sobě tvrdit a může se pochlubit takovou hloubkou a bohatstvím kultury? Toto je výsledkem někdy eh, i oprávněné lidské nespokojenosti s globalizací. Globalizace působí homogenizačně a ohrožuje naši skvělou, podivuhodnou kulturní diverzitu. Ale odpovědí není nacionalismus. Patriotismus to je výraz hrdosti na svou zemi. Nacionalismus ne. Pokud jste si jisti svými kulturními hodnotami, eh, můžete vystupovat sebevědomě vůči jiným a chválit a oceňovat také jejich kulturu. Domnívám se, že tento přístup je daleko lepší než přístup globalizační a v tomto duchu bychom měli spolupracovat. Evropa se příliš dlouho soustředovala pouze na ekonomickou unii, zatímco eh, ten společný kulturní základ, eh, toho jsme se téměř vzdali. François Mitterrand a Helmut Kohl toto neměli na mysli, eh, když se drželi za ruce a ruku v ruce vyhlašovali nový program pro Evropu a kladli důraz na Debussyho Baudelaire eh, a také na Beethovena dalším. Jako hudebník jsem strávil svůj život tím, že jsem prostřednictvím hudby poznával jiné kultury. Je to obrovské privilegium, ale de facto měli bychom pozvat každého evropského občana, aby si to vyzkoušel. K pozitivním aspektům globalizace patří to, že dnes je možné a naprosto normální je eh, dát si italskou snídani v Japonsku v pondělí a během týdne a třeba ve středu skončit v Londýně a dát si něco francouzského. To je diverzita, která nám umožňuje oceňovat živoucí kultury a lidi, kteří jsou jimi nositeli já musím využít této příležitosti, abych vyjádřil smutek nad tím, že hudební vzdělávání de facto z běžné školní výuky téměř vymizelo. Přestože je to tak, že eh, hudba je jedním z nejlepších způsobů, jak rozvíjet myšlení a emoce u dětí. Bohužel v dnešním světě můžete být kulturní člověk i bez kontaktu s hudbou, aniž ovládáte nástroj, aniž hudbu dokonce posloucháte. Ovšem není důvod eh, nebrat hudbu, hudební výchovu jako běžný předmět, tak jak je třeba matematika, eh, zeměpis nebo dějepis. O tom určitě budete více debatovat eh, během této konference. Ale vraťme se nyní k té původně, původní myšlence společné Evropy. Eh, k velkým výzvám patří právě eh, ten digitální prostor. I zde musí být kultura a umění váženými součástmi obsahu zaznamenávání umění je eh, jistým způsobem eh, navazovat na to, co teprve přijde, respektive umožnit, eh, aby se vraceli zpátky k naší zemi. Já bych, já bych tedy se vrátil do roku 1954. Tam jsme nahráli koncert a možná to není nejlepší nahrávka, ale to, že ještě i tato nahrávka spolu s tisíci dalších je stále eh, dostupná, dostupná globálně, to je naprosto eh, fantastická skutečnost. Nicméně eh, musíme si vážit kultury tak, abychom byli schopni ji udržet pro budoucí generace. Hudebníci Eh, všech žánrů eh, si stěžují, že některé internetové služby eh, s hudbou nezacházejí tak, jak by se náleželo. V poslední době se modernizuje autorské právo tak, aby reflektovalo také existenci digitálního světa. A mm, tím se snad podaří vyřešit to, čemu se začalo říkat hodnotová mezera online. Vy, jakožto zákonodáci Evropské unie, byste měli zajistit to, aby eh, hudba a umění eh, mělo v této digitální době eh, dostatečnou ochranu. Proč je nutné to dosáhnout. Ty důvody jsou jasné, je jich mnoho, ale hlavně je naše zodpovědnost za kulturu, kterou musíme předat budoucím generacím. My jsme si tady před chvíli vyslechli eh, skvělé eh, muzikanty Evropského mládežnického orchestru. A oni jsou eh, nejlepším důkazem toho, jak důležitá je kultura. Internet nabízí všem obrovské eh, příležitosti a výhody starým, mladým, prostě každému. Já nyní poslouchám tolik historických nahrávek. Nedávno jsem si poslechl záznam Falstaffa, Verdio Falstaffa ze Salzburského festivalu eh, z roku 36. Tenkrát to řídil Arturo Toscanini, jeden a bylo to jedno z nejlepších provedení. Toto před digitální érou nebylo možné. A mladí muzikanti, kteří eh, mohou využívat platformy, aby, se, aby poslouchali také staré mistry a prezentovali sebe, to je výborné, ale je třeba, aby za to byli adekvátně odměňováni, poněvadž opravdu potřebují každý svůj zdroj příjmu jako každý evropský umělec. A musí ho mít, protože jsou to oni, kdo budou udávat tvar budoucí podobě kultury v Evropě. Společná, otevřená, kulturně rozmanitá a přesto sjednocená Evropa eh, není pouhým krásným snem či myšlenkou. Je to jediná možná cesta vpřed. Eh, vy to vlastně znáte. Evropská unie se musí vrátit k té unii sdílené kultury, eh, kde každá kultura, každá její část má stejnou hodnotu, abychom vytvářeli společnou budoucnost. Já vám děkuji za to, že jste mě naslouchali. Thank you very much, Mr. Barenboim. Děkuji vám, eh, pane Barenboime. A eh, nyní dostane slovo Petr Temeršer eh, z výboru kultury v Evropském parlamentu. Děkuji vám, vážení pánové prezidenti, vážený pane komisaři, dámy a pánové ministři a ministrině, kolegyně, kolegové. Eh, také pro mě je obrovskou radostí, eh, že se mohu eh, jako předsedkyně výboru pro kulturu a vzdělávání v Evropském parlamentu mohu účastnit této akce. V roce kulturního, tedy v roce, který je vyhlášen rokem kultury, máme několik akcí, ne mnoho, které mají přívlastek evropské. My jsme samozřejmě konfrontováni eh, s různými potížemi a společně eh, s Evropským parlamentem, eh, členskými zeměmi, Evropskou komisí a za pomocí také občanských zružení se nám podařilo tuto iniciativu postavit na nohy. A výsledkem je právě tato konference které se účastní tolik evropských i mezinárodních organizací. Eh, jinak eh, ten přívlastek evropský je zasloužený také z hlediska ambicí této akci. My tady vnímáme kulturu jako něco, co přesahuje jazyky, národy, hranice. Eh, jde nám o uznání evropské kultury a zejména našeho společného kulturského dědictví, kulturního dědictví. A to se týká nejenom časového pohledu, ale také jde o propojení eh, současnosti s budoucností. Kulturním dědictvím eh, zítřka se stane naše současná kultura. A to znamená, že pokud máme silnou kulturu, budeme se moci sebevědomi stavět tváří v tvář výzvám budoucnosti a utvářet naši budoucnost. Máme zde společno, společnou možnost kulturní činovníci, politici a veřejnost reflektovat kulturní dědictví jakožto eh, výraz toho, jak narůstá role kultury evropské politice. Iluzí se ukázalo to, že evropský projekt může být eh, pouze ekonomický a že se mu takto podaří dostatečně propojit a stmelit a také trvale stmelit eh, Evropu. A už vůbec ne, vůbec ne eh, propojit lidi emocionálně. Byl to jakýsi naivní kulturní optimismus a e, kulturu ovšem na druhé straně nelze považovat za všelék na všechny problémy světa. E, musíme si uvědomit e, dvojznačnost kultury, která může působit jak integrativně, tak také může rozdělovat. A to tehdy, když se kultura stane nástrojem nacionalismu, eh, vylučování nebo eh, odhánění jiných, což bohužel v současné době opět eh, se stává. A já jsem velice rád, že pan Barnboim tak dobře vystihl rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem. O co tady jde? Jde o to, aby, abychom sebekriticky, ale sebevědomně přistupovali k našemu společnému evropskému kulturnímu dědictví. A já doufám a přeji si v tomto roce kulturního dědictví, abychom vyslali nový impuls pro novou evropskou kulturní politiku, jak tedy celoevropskou, tak kulturu v členských zemích. A opět opakuji, jak jsem vděčná panu Barenbojmovi Eh, jak eh, za to, že zdůraznil, jak důležité je investovat do kulturní vzdělávání. Ať už se jedná o návštěvu eh, kina, divadla, muzea, to by v podstatě mělo být součástí výuky a ne jenom jakási výplň, když učiteli dojdou nápady. Ne, to se musí stát integrální součástí našeho vzdělávacího systému. A dále musíme se také zamyslet nad tím, jak zajistit přístup k kultuře, a to pro všechny. Často se říká, že kultura může stmelovat společnosti pouze tehdy, když má homogenní charakter. Já ale pevně věřím, že právě v případě kultury eh, vzniká z rozmanitosti určitá forma jednoty. Rozmanitost eh, není jenom jádrem mota Evropské unie. Jsou to také ty hlavní elementy toho, eh, co svět nazývá evropským modelem. A to znamená, že také my politici eh, musíme se nechat poměřovat podle toho, jak to s tou kulturní rozmanitostí myslíme, nakolik vážně k tomu přistupujeme. Bohužel musím konstatovat, že ta rozmanitost eh, vzhledem k rostoucím autoritářským a politickým tendencím eh, na tom není dobře. To není důvod k rezignaci, ale spíše musíme rozhodně konat. Pracujeme společně tvrdě na tom, aby kultura, zvláště když tedy hovoříme o základních hodnotách jako respekt, tolerance, základní svobody, abychom politicky konali eh, pro dobro Evropy a jeho občanů, ale také lidí mimo Evropu. A je třeba, abychom to dále rozvíjeli a politicky konali. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji, Petro. A nyní má slovo Rumen Dimitrov, eh, bulharský ministr kultury. Prosím, ujměte se slova. Vážený eh, pane předsedo Evropského parlamentu Tajany, pane Junckere, paní Kamer Evert, pane Navračič, vážení kolegové, ministři, zástupci různých evropských institucí, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že dnes mohu být mezi vámi, abychom společně zahájili tuto konferenci o evropském kulturním dědictví, které je poutem a mostem mezi minulostí a přítomností. Děkuji panu Tajánimu za to, že jsem byl přizván k této události a děkuji vám všem, protože vaší přítomností v tomto sále dokazujete, jak významná je tato konference na vysoké úrovni. Je věnována jednomu z největších výdobytků naší civilizace, kulturnímu dědictví. A také důvěře, že bude do budoucna dále eh, rozvíjeno. Kulturní dědictví je společným statkem a je to stále významnější statek pro celou Evropu eh, v sociálním, ekonomickém a kulturním slova smyslu. A když eh, se podílíme na tomto dědictví a když se mu věnujeme, tak jsme obohaceni v mnoha ohledech rozšiřuje to naše horizonty a pomáhá nám to eh, k příležitosti nahlížet z různých úhlů pohledu na životy mnoha lidí. Kultura přenáší určitá poselství a díky těmto poselstvím transformuje naše zkušenosti. Díky tomu eh, mají smysl. A my si teď klademe otázku, Eh, jak bychom mohli obohatit kulturní dědictví, jak, jaké bude naše poselství, co předáme budoucím generacím pod tlakem globální krize, ehm, pokud je také o, o humanitární otázky spojené s touto krizí, tak si uvědomujeme, že naše unie není pouze ekonomickým svazkem. Je to společenství založené na společných hodnotách a základních právech. Evropský projekt dnes zahrnuje um, obnovu provázanosti a pout mezi našimi uh, národy, a, a samozřejmě kultura může být, a kulturní dědictví může být jedním z, motore, z motorů tohoto procesu a kultura je jedním z nástrojů, z nejdůležitějších nástrojů, které prohlubují náš pocit sounáležitosti a, a komunity v Evropě. Díky tomu je Evropa víc, něco více než pouhý společný trh. A Rada Evropské unie si to vše uvědomuje a dospěla k závěrům o kulturním dědictví. První závěry byly přijaty v roce 2013 a v posledních čtyřech letech jsme toho dosáhli opravdu mnoho. Velkým úspěchem bylo to, že jsme rok 2018 zvolili rokem kulturního dědictví a minulý rok byl také velmi významný. Na prosincovém zasedání Evropská rada ocenila klíčovou úlohu kultury a kulturního dědictví při rozvoji komunit a na také konkurenceschopnosti Evropské unie. Bulharské předsednictví na radě dělalo vše, co bylo v jeho silách, aby vytvořilo optimální podmínky pro podporu sociální a ekonomické role kultury. Zaměřili jsme se na potřebu eh, vyzdvihnout to kulturní dědictví ve všech politikách Unie. 23. března jsme května jsme přijali závěry v této oblasti a uvedli jsme, že všechny zúčastněné strany by měly být informovány o prospěchu, který může kulturní dědictví eh, přinést, pokud bude zahrnuto do všech odvětví, protože to může stimulovat hospodářství, sociální eh, život a může to vyřešit eh, nebo na pomoci řešení také demografických eh, otázek. Může to prohloubit eh, intelektuální kapitál a soudržnost, může to navrátit důvěru občanů ve vlády a evropské instituce. A proto závěry hovořily o konkrétních opatřeních, které by měly členské státy přijmout, stejně tak jako Evropská komise. Tato opatření by měla usilovat o využívání kulturního dědictví jakožto strategického zdroje, eh, když vznikají všechny ostatní politiky. Členské státy společně s Evropskou komisí by dle závěru měly vytvořit společnou eh, komplexní strategickou vizi v oblasti kulturního dědictví a zadržet udržitelnost a výsledky, eh, které by měly Eh, následovat po eh, roku kultury 2018. Tato konference probíhá ve velmi důležitý okamžik, kdy jsme začali diskutovat o rozpočtu EU v, po, v období po roce 2020. A já jsem přesvědčen, že bychom měli být vděční Evropské komisi za to, eh, že tady má program Creative Europe a že byl navýšen rozpočet na 1,85 miliard, miliard, miliard euro. Ehm, abychom byli přesvědčivější, tak bychom měli i nadále spojit naše úsilí, abychom podpořili všechny tyto akce a přijali i další opatření, tak aby kulturní dědictví mohlo využívat další finanční nástroje v nadcházejícím období. Podle mě je to velká výzva využít každou příležitost, která se naskytne, abychom zajistili, že kulturní dědictví bude schopno přispívat k sociálnímu a ekonomickému rozvoji našich zemí. Cíl stávající konference eh, není pouze zaměřit se na potenciál rozvoje kulturního dědictví, ale také proskoumat další cesty, jak kulturní dědictví podpořit. Dámy a pánové, potřeba udržitelné politiky v oblasti kulturního dědictví je eh, zřejmá a my jsme velmi potěšeni, že rozhodnutí eh, Evropské unie, závěry Evropské rady, všechny dokumenty a akce Evropského parlamentu a také nový evropský program pro kulturu, který navrhla komise, jsou eh, synchronní a doplňují se. Eh, pro budoucnost je důležité, aby všechny evropské instituce v této věci spolupracovaly. Tato spolupráce může být efektivní a účinná pouze v případě, že zahrne eh, pracovníky v této oblasti, eh, jednotlivé komunity, jednotlivé občany a příslušné orgány. Pouze když budeme mít tento inkluzivní přístup, budeme schopni zajistit, že generace, které přijdou po nás, budou i nadále hrdi na svou minulost. Eh, přeji vám tedy velmi úspěšnou konferenci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jako další promluví pan Tibor Navračič, Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, ministři, eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté. Rád bych poděkoval panu předsedovi Tajánimu a Evropskému parlamentu vůbec za tuto akci a za příležitost diskutovat takto důležitém tématu, které je srdcem evropské integrace, a to je kultura a kulturní dědictví. Jak bylo vyřčeno, a je to pravda, že evropský projekt vždy e, stál na kultuře, protože více než cokoliv jiného je to právě kultura, která nás všechny Eh, svádí eh, dohromady, umožňuje nám, abychom se o sobě více dozvěděli, abychom si porozuměli, abychom přijali navzájem své rozdíly, abychom oceňovali to, co máme společné. Právě proto kultura a kulturní dědictví jsou tak důležité pro budování Evropy, pro společnou budoucnost. Eh, aby Evropa byla odolným společenstvím společenství. Já vím, že společenství, a jsem rád, že, že eh, toto dědictví kulturní našeho společenství není takto uznáváno. Eh, kulturní agenda musí zůstat eh, stále na našem zřeteli. Kulturní dědictví má významnou úlohu. Už pomohlo vytvořit velký hnací moment a ten nyní musíme využívat a stanovovat si ambiciozní cíle a dělat vše, co v našich silách, abychom těchto cílů dosahli protože právě díky tomu se nám eh, podaří udržet eh, central, eh, v centru našeho myšlení kulturu a pomáhat také tvůrcům kultury, jak se o tom hovořilo. Přes 200 2500 akcí bylo uspořádáno pro tento rok Evropského kulturního dědictví a takto se tedy dnes uskuteční tuto akce a uskutečňují lidé z různých eh, prostředí. Miliony eh, osob se účastní těchto akcí a současně se zabýváme také sociálními inovacemi, udržitelným cestovním ruchem a tím, aby kulturní dětství bylo i součástí urbání agendy pro Evropskou unii. Všechno toto je možné díky tomu, že všechny úrovně spolupracují na tom, aby Evropský rok kulturního dějství byl skutečně realitou. Ať už to jsou instituce, občanská společnost, umělci, sami tvůrci, eh, administrativy i mezinárodní partneři a jednotlivé členské státy. Chtěl bych poděkovat poslancům Evropského parlamentu, kteří jsou významnými ambasadory eh, tohoto Evropského roku kulturního dědictví. Mimořádně vděčný jsem také paní Kameraver, která je předsedkyní výboru pro kulturu a vzdělávání v Evropském parlamentu. Také paní eh, Kostě, paní Diakonu a paní Šlidrové. Také se chci zmínit o výboru regionů, a Evropském hospodářském a sociálním výboru, eh, které vedou mnohé iniciativy zaměřené na to, aby Evropský rok kulturního dědictví se stal úspěšným. Musíme využít toho, aby tento rok byl opravdu katalyzátorem k tomu, aby kultura a kulturní dědictví byly na vrcholu evropské agendy. To je klíčem pro to, abychom mohli využít jejich potenciálu pro rozvoj a také, a možná to je nejdůležitější, Eh, abychom eh, prosazovali evropskou identitu. Identitu, která eh, obohacuje naše národní, regionální a lokální identity. A v samotném jádru toho všeho je Evropská agenda pro, pro kulturu. Ta se zabývá různými aspekty sociálním, kulturním, ekonomickým. Tato agenda si stanoví významné cíle a také aktivity zaměřené na to, abychom těchto cílů dosáhli. Je zapotřebí, abychom podporovali toto na eh, celoevropské úrovni. Jeden ústřední prvek eh, této agendy je to, co chci přednést ke konci roku, je to akční plán, který se zaměřuje na politické dědictví eh, Evropského roku eh, kulturního dědictví a má vést k tomu, abychom chránili a nadále podporovali evropské kulturní dědictví v dalších letech. Budeme vycházet z činností, které implementuje Evropská komise již v tomto roce a to eh, podle principu eh, udržitelnosti, ochrany a eh, inovace. Je zapotřebí pokrývat například dobrovolnost mládeže, různé činnosti zaměřené na to, aby se potíral nelegální obchod s kulturními díly. Samozřejmě, že akční plán také bere v úvahu názory členských států, evropských institucí a dalších partnerů, včetně Eh, jednotlivých eh, stran zúčastněných eh, jednání o kulturním dědictví. A tímto odpovídáme tedy na volání z Berlína, které vzešlo ze samitu minulý týden. Tato volání vychází ehm, z hlasu německého kulturního výboru. A jak zde se jasně říká, Evropský rok kulturního dědictví nám poskytuje jedinečnou příležitost k tomu, abychom posílili diskuto, diskuzi o budoucnosti Evropy, protože je celá řada výzev, dokonce i hrozeb ohledně evropských hodnot. A tato diskuze se nemůže zakládat jen na politických, ekonomických nebo bezpečnostních úvahách. Kultura musí být v jádru těchto úvah. Vážené poslankyně, vážení poslanci, toto je chvíle, kdy máme být ambiciozní. Ambici, ambice znamená eh, hledět eh, do budoucnosti a chtít hodně. A proto jsem rád, že návrh komise pro finanční rámec víceletý pro roku 2020 eh, se zaměří na to, abychom měli podstatné mm, prostředky pro kulturu. O 1,85 eh, milionů eur chceme posílit eh, tento rozpočet, eh, což je nárůst oproti současnému rozpočtovému období. A potřebujeme tuto podporu samozřejmě z různých dalších programů Evropské unie, ať už je to sociální soudržnost nebo výzkum a rozvoj, či další. A já počítám s Evropským parlamentem eh, v tom, aby nám pomáhal eh, v podpoře kultury, kulturního dědictví, efektivním způsobem prostřednictvím kreativní Evropy, prostřednictvím přeshraniční spolupráce a také eh, v rozpočtu. Kultura je konečně tam, kde má být, neboli v samotném centru priorit Evropské unie. Nyní je tu široký koncesus v tom, že kultura je nezbytná pro konkurenceschopnost, sociální rozvoj, soudržnost a také vztahy Evropy se zbytkem světa. A také a především opět je chápána jako síla, která definuje to, čím jsme a budoucnost, kterou budujeme. Naše společnosti eh, čelí velikým výzvám, ať už je to zevnitř či zvenčí. Eh, rozšiřují se eh, Eh, přehrady a naše kultura nás vede k tomu, abychom eh, se mohli znovu sejít, abychom zdůraznili to, co máme společného, abychom chápali, že je zapotřebí využívat tyto hodnoty a také ten obsah, který je podhoubím naší společnosti. Chránění našeho kulturního dědictví je nezbytné k tomu, abychom mohli společně dál žít. Musí být tedy ve středobodu toho, co děláme jak na evropské úrovni, tak eh, eh, na eh, drobnějších úrovních, na nižších úrovních. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, Tibore, za váš projev a také za spolupráci v průběhu tohoto roku Evropského kulturního dědictví. Jako další promluví paní Monika Gritters, německá ministrině státní pro kulturu a média. Prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo, paní předsedové, vaše excelence, dámy a pánové. Černé na bílém, takto jsou dány základy společné Evropy v evropských smlouvách. Ale v barevném světě vnímáme základ Evropy například v podobě zdejších bruselských institucí. Nicméně to, na čem staví Evropa, to nevidíte ani v maastrických dohodách, ani je to nepotkáte na chodbách Evropského parlamentu. Je to totiž naše společné evropské kulturní dědictví. Jsou to stavební památky, eh, zvyky, tradice, hmotné i nehmotné poklady eh, z období dvou tisíc let kde se barevně jde vidět, eh, co nás v Evropě eh, spojuje. Ukázalo nám to například představení Evropského mládežnického orchestru a to slyšitelně. Slyšitelně, eh, viditelně a tak, abychom to mohli okusit, to všechno tady máme a máme to také v období, kdy Evropská unie čelí silným nacionalistickým eh, silám a eh, velkým rozporům, eh, například kolem evropské azylové politiky. Zde je třeba, aby se Evropa osvědčila. Současný rok kulturního dědictví, rok 2018, se projevuje v duši Evropy, eh, v těch dědictví minulých století, ale také v současnosti. Eh, v minulých týdnech eh, jsme s kolegy se opravdu intenzivně zasazovali za to, aby nastalo to, co tady vidíme díky Evropské komisi, parlamentu a členským zemím. A sice tato společná iniciativa, kterou jsme všichni podpořili k vrcholům určitě bude patřit eh, summit evropského eh, kulturního dědictví, který se bude skládat z více než 70 akcí z, pořádaných více než stovkou institucí z celé Evropy. A minulý týden jsme 400 účastníků jedné z takovýchto akcí přivítali v Berlíně. Také je důležité, jak to řekl Jean-Michel Jarre, potřebujeme eh, autorské právo, které bude silné, jasné a respektované, aby ze svých děl umělci mohli skutečně žít, ne pouze přežívat. A jsou to oni, eh, kdo nám odpovídají na otázky duševní a citové, které eh, jinak v digitálním světě těžko nacházíme. My jsme právě na samitu v Berlíně zažili to, eh, že právě občanská společnost a stát, to jsme zažili v rámci Evropa Nostra, že právě tato spolupráce nám umožňuje eh, podporovat a slavit naše evropské kořeny. Evropská unie, jak již bylo řečeno, je něčím mnohem víc, než je pouze eh, zóna volného obchodu nebo jakýsi účelový svazek na prosazování společných zájmů. Bohužel se prosazuje nacionalismus, a to i u nás v Německu, a ta hrdost na rozmanitost eh, a rozmanitost naší kultury je a musí být účinným nástrojem, který bude působit proti těmto tendencím. Eh, právě takto je možné eh, se opírat o naše eh, kulturní dědictví, a je to architektura, hudba, umění a tak dále. A patří k tomu ovšem také to, hm, že zde zobrazujeme naše jizvy z minulých válek a to všechno nám připomíná, že Evropa je vlastně civilizační projekt, který se skutečně po těch, po těch eh, barbarských skutcích z minulého století, které předcházely těmto smlouvám a tomuto projektu, ve který, který se objevil naprosto neuvěřitelným způsobem. My, Evropané, jsme dokázali z toho vybřednout a nezbytné rozmanité kultury i náboženská přesvědčení jsou zde doma. Tato rozmanitost a porozumění je právě tím, co činí Evropu a Evropu Evropou. K tomu patří samozřejmě také mír. Zodpovědným politikům musí být také jasné, že eh, kdo v konfliktní situaci, jako je teď, Eh, eh, vzdá se eh, víry v toto, co je Evropě společné, nás posune zpátky do doby, která právě v dnešní době předcházela. Jednota a rozmanitost a porozumění, to není výsledek našeho blahobytu, to je předpoklad tohoto blahobytu. Především ovšem eh, je třeba říci, že dávat přednosti porozumění před mocí je projevem humanity. Evropské porozumění eh, ty to může trvat, to může být zkoušeno. A my myslím, že právě toto porozumění je to nejlepší, co můžeme eh, učinit pro stylnou demokratickou Evropu a silné evropské demokracie. Inspirací nám může být tento mládežnický orchestr, který už existuje dobrý 40 let a my jsme opět eh, dokázali najít financování pro tento projekt. Tento mládežnický orchestr eh, je vlastně výrazem toho, co se nám daří. A sice naslouchat, naslouchat také jiným, eh, může to být eh, rytmus, může to být tón, může to být hlasitě, může to být těše. Ale v tomto smyslu bych chtěl říct, aby tady takt tento orchestr odával, udával nejenom v tom budebním smyslu. Já vám přeji skutečně úspěšnou konferenci, která eh, posílí vaše angažma pro společnou Evropu blahobytu, míru a Evropa, která mu na tomto může stavět svou budoucnost. Thanks a lot. Děkuji. Děkuji, Moniko za váš projev a také za vaši angažovanost. A nyní má slovo paní Lidia Koniordu, řecká ministrině kultury a sportu. Máte slovo. Vaše excelence, eh, předsedo Evropského parlamentu, vaše excelence, předsedo Evropské komise, eh, vaše excelence, předsedkyně Evropského výboru pro kulturu, Ehm, vaše excelence, ministři kultury, eh, vážení přátelé. Je mi ctí, že mohu být dnes mezi vámi a chtěla bych poděkovat panu Tajánimu za pozvání účastnice této nesmírně důležité konference. Vážení přátelé, my všichni víme, že jsme na křižovatce. My všichni cítíme, eh, že tuto chvíli se vlastně loučíme s minulým bohatým, známým světem, zatímco se připravujeme na zatím neznámou budoucnost. A mě tady napadá film Thea Angelopoulose a je to okamžik velkých dilemat a důsledných rozhodnutí, která budeme muset činit na individuální úrovni a i kolektivně. Učiňme takový skok v čase eh, zpátky páté století před Kristem v Řecku. Byl to zlatý věk eh, západní civilizace. Eh, byl to okamžik lidského dobrodružství, kdy se rodila nová civilizace, Big Bang ducha a přicházel nový svět plný otázek, bylo tam plno otázek, dialogů, sporů, válek a někdy docházelo k různým ranám a hladomoru a z toho všeho nové vědomí lidstva se snažilo vyvážit dřívější povědomí o rodině, klanu a byla tady snaha na osobní i kolektivní úrovni Eh, nějakým způsobem uchopit ten nový svět. Nesmíme zapomínat na to, že některá eh, díla poetů a filozofů, které obdivujeme dnes, se zrodily eh, za těchto podmínek a z nich tragédie a komedie všechny vzešly ehm, třeba z tohoto období a válek na Peloponesu. A dnes je tady zajímavá analogie. Dnešní civilizace se opět připravuje na nový eh, historický skok vstříc nejasné budoucnosti, která je ještě otevřená a která eh, přichází s mnoha výzvami, ale i příležitostmi a možnostmi na eh, bezprecedentní univerzálním základě. A to vše, toto vědomí eh, vede eh, k uvědomí toho, že vše je provázáno, vše spolu souvisí a že tvoříme jednu velkou eh, jednotku, takovou globální vesnici. A jak bychom mohli očekávat, nejistota té budoucnosti také vyvolává strach a vytváří se opoziční síly, nedůvěra, izolace, ehm, separace. A to je okamžik, kdy je na nás, abychom přijímali naléhavá řešení pro náš společný budoucí svět. Potřebujeme moudrost, zkušenost našeho minulého dědictví. Musíme uh, vycházet z našich historických klenotů eh, při naší budoucí cestě. Musíme i v naší současné společnosti vycházet z těchto kořenů a eh, usilovat o udržitelný rozvoj s respektem pro životní prostředí. Musíme eh, vytvořit určitý most, musíme nabídnout novým generacím to, co je cené a nesmíme se ztratit v nelehkých dobách, zmatečných dobách současnosti a no, se všemi těmi novými technologickými no, možnostmi. Musíme to vše propojit s prioritami eh, i minulosti. Ty priority naší doby musíme spojit s minulým dědictvím, tak eh, hm, aby eh, to vše mělo nějaký význam i ve všech těch eh, nesmyslných věcech. To, co jsme v minulosti považovali za dané, dnes již neplatí a my si musíme pokládat znovu základní otázky, abychom se mohli rozhodovat na této zásadní křižovatce. Toto je proces, kde kultura a vzdělávání mohou současným evropským občanům něco nabídnout, něco, co je jádrem naší evropské identity, která je velmi rozmanitá ve své jednotě. Evropa nabídla světu kolektivní kulturní ostrov bohaté pestrosti a rozmanitosti se společnými hodnotami a její kultura vyzařovala do celého světa byla tady taková propojující síť e, v té jednotnosti propojení umělců dnes si musíme opět pokládat tyto základní otázky. Musíme eh, řešit eh, základní dilemata, pokud jde o společné hodnoty a dědictví. Musíme kolektivně rozhodovat, musíme eh, čelit otázce uprchlictví a také problémům životního prostředí. Ano, to souvisí. Otázka uprchlíků je eh, velmi naléhavým dilematem, eh, které ovlivňuje lidské životy a naši společnou soudržnou budoucnost. My tady můžeme samozřejmě tím posílit solidaritu, ale pokud to neošetříme žádným způsobem, vytvoří to také podhoubí pro xenofobii a to ohrozí naši jednotu a bude nás to od sebe izolovat. Environmentální otázky a klimatické změny mají nejen ekonomické, ale i kulturní parametry, které ovlivní naši budoucí eh, koexistenci. Vážení přátelé, my v Evropě tady máme společné mýty a symboly, někdy z, některé z eh, řecké mytologie, eh, máme tady trojské muže a ženy a jsou tam příklady, ze kterých se můžeme poučit. Před několika dny na summitu pro evropské kulturní dědictví v Berlíně eh, jsme ehm, podepsali volání eh, po různých závazcích, aby všechny strany se zavázaly ke kulturnímu dědictví a k tomu, že budou ochotni spolupracovat přišli s podněty a využili Evropský rok kulturního dědictví. A tam na diskuzi jsem zmínila příklad toho, jak vesni, naše vesnice v minulosti měly moudrost a dokázali přečíst ve chvíli, kdy si vzájemně pomáhali v případu přírodních katastrof, požárů a tak dále. A stejného ducha solidarity potřebujeme i v současnosti. Potřebujeme moudrost a zdravý selský rozum. Zmínila jsem již obavy, které musíme čelit a poučit se z naší kulturní minulosti je zásadní. Musíme zachovat důležité mo- nástroje moudrosti našich předků, aby nám pomohly překonat eh, budoucí výzvy. Kultura a kulturní dědictví jsou proto naprosto nezbytné. Je to něco, eh, bez čehož nemůžeme žít, nemůžeme si dělat iluze, že by to šlo a, a ehm, tam e, vlastně toto byla také důležitá bohyně starého Řecka. A kultura je nejen krásná, smysluplná, je to důležitý kompas, kterým bychom se na naší lodi měli řídit, pokud chceme přežít, abychom nalezli správná řešení. Je to cený nástroj, který musíme nabídnout dalším generacím, až uh, oni uh, převezmou uh, štafetu, vytvoří nový Big Bang eh, další civil, naší civilizace, budou eh, připraveni využít této zkušenosti. Ehm, musíme si uvědomovat to, co se děje, tak, abychom eh, dokázali ty věci zvládnout ve prospěch všech. Tady jde opravdu o mnoho. Ta Eh, hra je příliš vysoká a my zejména musíme táhnout eh, společně za jeden provaz a řešit výzvy společně jako jednotná Evropa. Musíme vycházet z hodnot demokracie, inkluzivity, eh, kreativity a pohostinnosti a tady je jádrem kultura, ze které to vychází. Děkuji. Thank you very much. Lídia. Děkuji mnohokrát. Lídia, nyní poslední dva řečníci tohoto panelu. Jako první promluví chorvatská ministrině kultury Nina Obulien Koržinek. Mikro, mikro. Mikrofon, prosím. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, kolegyně a kolegové, paní ministrině a ministrové, vážené poslankyně poslanci, vážení hosté, jsem velice ráda, že zde dnes mohu být v Evropském parlamentu a diskutujeme o tomto tématu, protože Evropský parlament je právě tou institucí, která v posledních desetiletích stavila do jádra diskuzí témata týkající se eh, kultury. Další evropské instituce se následně těmto tématům také věnovaly. Jak už řecká kolegyně, paní ministrině, eh, se zmínila, není to snadné období, ale spíše než o krizi, no už jsme unavení slovem krize, měli bychom spíše hovořit o změně. Oslavujeme kulturní dědictví a měli bychom poukázat na úlohu kultury, kultury, protože kultura nám může ukázat v Evropě směr. Jednotlivé členské státy, které věří v evropský projekt, žádají, aby zde byl nastavený směr, aby měli nějakou oporu pro to, aby mladí lidé v Evropě nadále mohli budovat Evropu jako politickou a ekonomickou komunitu. ale také jako e, kulturně politickou e, společnost, která stojí na hodnotách, na sdílených hodnotách. Je tu mnoho věcí, které rozdělují nás, rozdělují členské státy, ale rozdělují také uvnitř jednotlivých členských států. Jsou to témata, u kterých se těžko hledá nějaký koncensus, například u otázek migrace nebo u dilemat, jako zda chceme více či méně Evropy, e, otázka více rychlosti v Evropě, otázka menšin, bezpečnosti, vztahů se sousedy. Evropské kulturní dědictví je jedním z témat, které nás spojuje a ukazuje nám, jak jsme propojeni v naší rozmanitosti. Příjemné jméno eh, evropské eh, zde nenahrazuje eh, například příjemné jméno italské nebo portugalské nebo jiné kulturní dědictví, ale všechny spojuje, obohacuje nás navzájem, obohacuje naši kulturu. Někteří předřečníci již připomněli berlínský summit z minulého týdne. Na něm jsme tedy oslavili tento Evropský eh, rok kulturního dědictví a mm, já chci poděkovat partnerům z Europa Nostra za to, že eh, uspořádali eh, toto téma na summitu. Podle mého je tu jedna velká obava ohledně budoucnosti Evropy a kultury. Všichni, kdo se zúčastnili samitu, jsou nicméně rozhodnuti, že zapotřebí eh, dále eh, definovat a mm, jasně říci, co nás eh, spojuje, co je tím naším kulturním vítězstvím. To jsou témata, která mohou mobilizovat občany a které mohou eh, sdělit evropským občanům, proč je zapotřebí jít eh, společnou evropskou cestou. Evropská unie má eh, programy, do níž je zapotřebí nadále investovat, posilovat kulturní dědictví. Ale v jiných kulturních programech, kde se spolupracuje například ohledně vzdělávání či inovací, to zapotřebí také, protože to všechno souvisí s kulturou. Mm, byla zde vyjádřena mm, obava, že evropské projekty jsou často neviditelné malým společenstvím. Prostřednictvím finančních perspektiv bychom také o tom měli uvažovat, měli bychom to patřičně e, zvážit. Co se týče potom politické úrovni, byla vytvořena nová agenda pro kulturu, o které hovořil i pan komisař Navračič. Já jsem přesvědčena, že tento dokument je strategický a je vynikající, protože se mu podařilo dosáhnout rovnováhy mezi prioritami, tak jak byly, již byly v předchozích sděleních eh, nastaveny, a k ním eh, integrálně začlenit eh, nové prvky, nová témata, která jsou velice důležitá. Evropské eh, kulturní dědictví by mělo zůstat také eh, tím, co si poneseme dál z tohoto eh, roku 2018, který je vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví. Evropský parlament, rada, komise, výbor regionů, vnitrostátní vlády i samozpráva Všechno to jsou partneři, se kterými je zapotřebí spolupracovat na kultuře. Zde eh, i v průběhu tohoto panelu, této panelové diskuze, jsme si mohli vyslechnout dva velice významné umělce, slavné celosvětové umělce, kteří mohou poukázat na to, kolik je toho zapotřebí vykonat Já jsem se již setkala s Žanem Michelem Žarem eh, před eh, tímto zasedáním a řekl mi, že je rád, že byl pozván na tuto akci Evropského parlamentu, protože je důležité to, co se zde děje, jaká rozhodnutí jsou zde přijímána v Evropském parlamentu. Celý eh, svět sleduje to, co jsme na úrovni kulturní politiky vykonali, do jaké míry se podpořili umění a jakým směrem se vydáme. Já jsem přesvědčena, že tato konference a všechno to, co děláme na národní úrovni, evropské úrovni, a také v průběhu eh, Evropského roku kulturního dědictví, musí přispívat k tomu, co budeme dále realizovat i ve spolupráci s další komisí a v dalším eh, finančním rámci. Takže ještě jednou vám děkuji srdečně za vaše pozvání a přeji všem účastníkům plodnou debatu. Thank you very much. Děkuji, Nino. A posledním řečníkem, respektive eh, řečnicí je Dace Melbarde, eh, ministrině kultury Lotyšska. Děkuji vám, pane předsedo vaše excelence, eh, za vážení účastníci. Eh, já jsem byl, byla pozvána, eh, abyste reprezentovala pobaltské země a já hm, chci tady, tady hovořit o tom, jakou sílu má kultura. Stáju, augstá jaká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 klausījās tautās. In this Latvian folk song, the sing- eh, v této lidové písni eh, se zpívá, že eh, se zpívá z vysokého kopce, tak aby ten hlas byl slyšet daleko Eh, do krajiny, eh, přes vrcholky stromů, louky a jezera. Já na sobě mám eh, tradiční oděv, tradiční litěský oděv, který pochází z 10. století. Můj národ považuje píseň za nejcennější a nejnádhernější dědictví máme více než 2 miliony lidových písní, to znamená jednu na každého eh, lotyše. Už více než 100 let eh, jsou eh, symbolem této kultury a její životnosti také naše festivaly, které se konají každých pět let a ten 26. začíná tuto neděli. Představte si, že na jedné velké stage eh, bude 16 tisíc zpěváků, kteří budou tedy zpívat v mnoha eh, hlasech a k tomu tisíce tančících. Kromě toho naše tradice lidových písní eh, sjednocuje nejenom lotychy, kteří žijou doma, ale také naše diasporu, naše četné diaspory eh, v různých zemích. Zhruba 40 Lotyšů se nějakým způsobem přímo angažuje eh, v zachování tohoto kulturního dědictví. Jde o univerzální hodnoty, eh, která byla před lety už uznána eh, také eh, organizací UNESCO a naše zpěvy se staly eh, součástí světového kulturního dědictví. V roce evropského kulturního dědictví nám toto připomíná naše společné hodnoty, které nás jednocují. V kořenech těchto písňových tradic vidíme několik zdrojů, Eh, luterská reformace, která se hrála důležitou roli eh, a de facto stála na začátku eh, zborového zpěvu na venkově a ve kostelích. A dalším zdrojem je Morava, odkud přišli mniši k nám do Lotyšska. Dalším impulzem jsou písňové festivaly festivaly z 19. století, které zavedli emigranti z Německa a Rakouska. Téměř 150 let písňová tradice sehrávala v Lotyšsku důležitou eh, formativní roli eh, lotyšského národa a státu. Má vliv sociální i politický. Je symbolickou a duchovní cestou vyjádření lotyšské identity. Naše festivalová tradice se stala také mocným nástrojem eh, nenásilného odporu proti ruské okupaci, sovětské okupaci. Také nám pomáhala tato tradice při obnově eh, naše, naší samostatnosti a toto eh, oslavujeme spolu s Litevci a Estonci. Dá se říci, že Eh, síla písní pomáhala zachovat a pomáhá zachovat eh, Evropu, evropskou identitu. Je to síla, která patří k naší společné historii a dědictví, která nás spojuje s minulostí a určitě nás bude spojovat také s budoucností. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji. Ano, to je skutečně skvělý ministerský výkon. Děkuji vám. Avant de descendre pour la photo des familles, je vais vous en... Nyní se vyfotografujeme a já vám chci říci, jak budeme postupovat ale dále v průběhu odpoledne. Po fotografii společné bude následovat reportáž o eh, dějinách eh, v eh, digitálním eh, věku. Bude to takzvaný stroj času benátský a chci poděkovat tlumočníkům, že přijali eh, to, že budou tlumočit video, které s tím souvisí. Následovat bude první panel, kterému bude předsedat paní poslankyně Silvia Costa, která má zvláštního hosta, jímž je Ezio Bosso, Jemuž děkuji srdečně, že přijal naše pozvání. Je to slavný umělec, který kromě kulturního a muzikálního talentu má i ten velký dar, že se vždy umí usmívat, dodávat eh, odvahu a důvěru. Všem ještě jednou vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel do Evropského parlamentu. A nyní prosím eh, se půjdeme vyfotografovat. Prosím vás, abyste přišli, uděláme si společnou fotografii.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 je určitou hranicí, která je nepřekročitelná. No, pokud se podíváte na informace, které jsou k dispozici v současnosti a srovnáte to s tím, co je k dispozici v minulosti, tak eh, se to bude pohodobat houbě. Eh, nahoře jsou data o přítomnosti a čím více se budete vracet do minulosti směrem dolů, tak eh, tím méně informací bude k dispozici a je nesmírně důležité, abychom eh, ty informace o minulosti dali stejně, aby byly stejně dostupné jako informace o přítomnosti. A za tímto účelem je tady tým Lozanské univerzity a Univerzity Kafoskáry eh, v Benátkách zahájila projekt Stroj času, benátský stroj času, stroj, který by měl digitalizovat 80-kilometrové eh, archivy eh, z Benátek a e, v roce 1797 byl Benátský stát jedním z nejdůležitějších administrátorů e, v Evropě té doby e, toho starého režimu. Benátčané skutečně poskytovali záznamy o všem, co se dělo, o osobách v čase i prostoru, finanční toky a tento eh, archiv, mm, vlastně nástroj archivování, který vybudovali, je obrovským zdrojem pro rekonstrukci světa, eh, který eh, byl předmětem jejich záznamů. Je to obrovská databáze, ale musí být proskoumána, musí být operativní. A historie by díky tomu mohla mít špičkové inženýrství, které by pomohlo eh, vlastně eh, takto eh, zrekonstruovat velké informace. Mohlo by to být opravdu závratné, protože takový stroj by pomohl cestovat v minulosti a bylo by to nesmírně obohacující. Já si myslím, že je důležité, abychom připomněli, že jsou to vize, které přetrvávají. Technologie se mění rok za rokem Eh, metodologie se také budou měnit, ale ta myšlenka stroje času, ta myšlenka, že eh, minulost by mohla být zpřístupněna eh, a demokratizována, to je skutečný hnací motor inovací nejenom technologických, ale také ze společenského hlediska. bisogna fare sentire. Now, sit down. A nyní se prosím usaďte. Zahajuji tímto panel 1, kulturní dědictví a evropanství kterému bude předsedat Silvia Costa, členka výboru pro kulturu a vzdělávání v Evropském parlamentu. Děkuji, pane předsedo, budu pokračovat v italštině a proto navrhuji, abyste si nasadili sluchátka. Jo, sono molto... Já jsem šťastná a dojatá, že mohu zahájit eh, tuto panelovou diskuzi. Chci poděkovat panu předsedovi Tajanemu, protože mimořádným způsobem se zhostil našeho volání. Už jsme o tom hovořili v Milanu v prosinci a chtěli jsme, aby Evropský parlament eh, uspořádal takovou velikou akci protože právě Evropský parlament si přál, aby zde byla, eh, byl mm, tento Evropský rok kulturního dědictví, aby se stal eh, realitou. Chci poděkovat eh, všem slavným hostům, mm, mm, politikům, ministrům, Chci říci něco, co zde bylo i zmíněno ze strany komise ohledně Evropského kulturního dědictví. Ať už je hmotné či nehmotné, než hovoří, dnes hovoříme také o digitálním kulturním dědictví, protože to všechno je součástí naší sounáležitosti s Evropou. Jak eh, víte, my jsme žádali, aby tedy jeden rok se obecně věnoval kultuře, ale zejména um, jeho silnou souvislostí s kulturním dědictví, zejména v této době, kdy se eh, mnohé spochybňuje, včetně politického projektu eh, Evropy, eh, projektu rozvoje, růstu, míru. Tento projekt dal 60 let míru našemu kontinentu. Bohužel se spochybňují stále více i kořeny, identita, nebo společný horizont, nebo společný osud, bych chtěla říci, Evropy. Prom pro mnoho z nás, i pro mnohé z těch, kteří eh, sledují Evropu a dívají se na ní, ehm, proto jsme si položili otázku, co si vlastně přejeme tedy v tomto roce mm, uspořádat. Ptali jsme se, co jiného než umění, kultura, spiritualita, architektura, naše kostely, hudba, literatura, divadlo, kino, co všechno eh, je prvkem, podle kterého se v Evropa ve světě pozná, jsou naším poznávacím znamením a současně dávají pocit sounáležitosti Evropanům a mohou být novým základem pro uvědomělejší evropanství. Co víc než kulturní eh, dědictví a dědictví naší krajiny je Eh, více než cokoliv jiné s tělesněním našeho hesla eh, sjednocení v rozmanitosti. Protože to má skutečně hluboký lidský a univerzální význam, který se prostřednictvím tragédií a rozdělení předává z generace na generaci. Co vytváří více svobody než eh, umělecká tvorba? Co vytváří více rovnosti než účast na kultuře, která je, která poskytuje rovné příležitosti, ehm, poskytuje ehm, možnost bratrství a umělci vědí více než kdokoliv jiný, že není ehm, rozporu mezi zhodnocením kulturní diverzity a současně potvrzením společné evropské identity, protože ta se zakládá na společných hodnotách, jako je lidská důstojnost, důstojnost lidské osoby, ale také svobody umění, vědy, ale já to také chci říct, jak zde bylo již eh, předneseno, že je stejně tak zapotřebo chránit eh, svobodu, svobodu tvůrců a také jejich práva, jejich autorská práva, právní stud, stát. Naposledy na berlínském samitu já chci poděkovat všem eh, organizátorům, včetně Europa Nostra, za to, že zde tolik projektů, že se hovořilo o těchto iniciativách a aktivitách. A e, nyní jsme v polovině e, Evropského roku kulturního dědictví. Na konci roku se bude e, odehrávat významná konference, A to proto, aby tento rok evropského kulturního dědictví neskončil s kalendářním rokem, ale aby jeho dědictví bylo přeneseno dál v jednotlivých členských státech po celé Evropě. Máme zde celou řadu eh, slavných hostů, kteří mohou nám eh, vysvětlovat, jak eh, na základě jejich zkušenosti pocházejí z různých zemí, z různých osobních situací, souvisí kulturní dědictví a Evropa. Ale chtěla bych to opravdu s dojetím říci, že zde máme významného hosta mistra Ezio, Ezia Bossa, což je slavný eh, dirigent italského orchestru, který všichni znáte. Je to slavný skladatel, je to skladatel a hudební klasické hudby a dirigoval významné orchestry na mezinárodní scéně, například Londýnský symfonický orchestr. Chci poděkovat také Plomazinimu ministrovi pro kulturní záležitosti, že nám toto umožnil. Pane mm, Boso, mistře, eh, vy jste nedávno řekl něco, co na mě velice zapůsobilo. Řekl jste, že hudebník se rodí eh, jako Evropan. Jinak to nejde, protože kultura definuje Evropu mm, stejně jako architektura definuje eh, státy. Já jsem vám za toto chtěla poděkovat a nyní vám předávám slovo. Hallo, Hello. Ciao. Uza, Pau. <laughs> Všechny zdravím. Já jsem zvyklý stát odvrácen od publika. Je to jeden aspekt, který se týká hudby, kterou já uh, uh, provozuji a té se říká tedy klasická hudba a to je aspekt, který je krásný v tom, že nás doprovází stále. Je to hudba, eh, která eh, přesahuje eh, úrovně a dě, já jsem jako Evropan od, čty, od čtyř let, já jsem byl zvyklý na to být Evropanem. My jako hudebníci věnujeme svůj život hudbě už od malička. Ať už jsme Němci, Rakušani, Belgičani nebo e, Francouzi, Němci, známe Debussyho, Mendelsona, Brahmse, ale není mezi námi hranic. Hudba není jen jazyk. Jazyk je, něčí, je to jazykem něčeho, co nás vede za hranice, pomáhá nám to přesahovat eh, hranice. Je to eh, hudba, která trvá po staletí. Eh, to je hudba Bacha, který jako chlapec ušel 70 kilometrů pěšky, aby se seznámil s hudbou Breta Marcella, protože to byla jeho hudba a on ji chtěl poznat. Nebo vzpomeňme na Schuberta, který poslední peníze využil k tomu, aby Eh, slyšel Paganiniho ne kvůli tomu, že eh, to je Ital, nebo byl Ital, ale kvůli eh, tomu, jak hrál. Je zapotřebí, abychom naši identitu tak to chápali, protože když se na to podíváte, tak tuto identitu neseme sebou, protože já teď působím v orchestru, který je italský, ale eh, první solista na housle je Rumun, eh, viola, první viola je eh, maďarského původu a všichni jsme jeden jediný orchestr. Z mého pohledu je to tak trochu legrační, protože my se snažíme stavět nějaké zdi jako lidé, místo toho, abychom se podívali, co máme na dosah ruky, to si myslím, že je důležité. A teď mě napadá například Beethoven, ten, ten hrál o e, spojené Evropě. My, co eh, co provozujeme hudbu, jsme prostě přinuceni studovat jazyky od dětství, již po staletí, protože eh, kdo chtěl hrát hudbu, musel se například učit eh, italsky, ale známe také současně slova v jiných jazycích, jako Freude a Freunde. Freude jsou přátelé německy a Freude je štěstí. A vidíme tedy, že tato slova spolu žijí, spolu souvisí. Architektura vytváří identitu, vytváří eh, rozdíly, vytváří Evropu eh, rozdělení a rozdílů. Podívejme se na eh, historické příklady. Mendelssohn popsal Itálii svýma očima a tak se Itálie stává Skotskem, Čajkovský, já teď mluvím jako Itala, ale eh, eh, Čajkovský říkal, že Itálie to je eh, ráj. A v tom vidíme, že rozdíly, které zde jsou, je zapotřebí chránit v našich kulturních dědictvích, ale jedno máme společné a to náš kořen. Z mého pohledu alespoň to tak je a to je kořen hudby, který máme v Evropě společný. Tímto způsobem můžeme eliminovat veškeré hranice v Evropě, tak to můžeme um, delimitovat i evropskou kulturu oproti všem ostatním zemím světa. Já bych také chtěl apelovat na to, abychom stále více usilovali o to, vzpomíná Klaudia a Báda, Při 40 lety založil orchestr mladých lidí eh, Evropského společenství. Všichni jsme tehdy byli v jednom orchestru a tady musím říci, Evropa je jeden velký orchestr a v tom jsou ty kořeny. Kořen to není eh, jeden kůl, který směřuje někam sám do hloubky, ale je to mnoho různých kořenů, které jsou rozprostřeny v půdě. A to právě na tomto místě, který se nazývá parlamentem, toto eh, můžeme říci, že hudba nás učí něčemu důležitému naslouchat, abychom si naslouchali navzájem. Eh, velký hudebník není ten, kdo hraje nejvíc na hlas, ale ten, kdo naslouchá víc než všichni ostatní. A pak se problémy stávají příležitostmi. To jsem chtěl říct. Credete nella musica. Cred... Věřte v hudbu, věřte v Evropu. Ciao. Eh, penso, grazie, grazie maestro. Děkuji mnohokrát. Eh, všichni jsme dojati. Jenom pár slov bych chtěla podotknout. Chtěla bych jen něco zdůraznit. Možná bychom častěji měli dávat hlas umělcům, aby diskutovali o Evropě. Možná bychom řekli něco důležitějšího. Evropa vás potřebuje. A stejně jako ty to děláš, tak stejně jako další kreativní eh, umělci, intelektuálové, eh, prosím pozvedněte hlas eh, Eh, poskytněte svědectví o tom, co Evropa už teď je a co ještě může být ve vaší eh, vizi. Ano, je to pravda. Zde je eh, parlament a měli, jak, jak si řekl, měli bychom se všichni naučit víc jeden druhému naslouchat. To byla dobrá lekce. Teď nás opustí pan předseda Evropského parlamentu. My mu děkujeme za to, že s námi zůstal až do posud a předáme slovo našim hostům, kteří nám přednesou mnoho zajímavých eh, eh, slov eh, a reprezentují různé evropské reality. Jako první promluví pan Hermann Parzinger, prezident nadace pruského kulturního dědictví. My jsme se sešli společně před několika dny na, sam, na berlínském summitu. Je prezidentem Evropa Nostra a vím, že jste zahájili vynikající iniciativu z Berlína, Action, a někteří z nás již ji podepsali a chtěli vás vybídnout, abyste ji také podepsali, protože je vynikající skutečně to iniciativa. Podepsali již ji ministři eh, z Evropy a reprezentuje tedy pozvání zaměřené na to, aby tento rok neskončil jen 31. prosincem, ale aby eh, Evropský eh, rok kulturního dědictví se stal základem pro kulturní politiku. Prosím, máte slovo. Yes, thank you, <clears throat> Members of uh, parliament, um, colleagues. Děkuji, Dámy a pánové, evropští poslanci, jsem velmi potěšen, že my jsme v Berlíně eh, v summitu minulý týden hovořili o těch věcech, o čem se tady dnes hovoří. Eh, zástupci komise, ministři Chorvatska a dalších zemí o tom hovořili a je zřejmé, že tento summit něčeho dosáhl. Eh, je to důležité během tohoto roku kulturního dědictví. Je to jedna z nejdůležitějších akcí. Chtěli jsme spojit mnoho lidí a 1500 osob sem přišlo asi 100 různých partnerských institucí, vládních orgánů, orgánů občanské společnosti, nevládních organizací se sešlo a e, na, 70 různých akcí, výstav, e, diskuzí e, tedy mm, se sešly. Byl to opravdu mimořádný okamžik. A byl se také výkonný předseda Europa Nestra, a, a také naší nadace eh, byly v Berlíně. A my jsme samozřejmě chtěli dosáhnout eh, prosazování, zachování kulturního dědictví, to byla jedna oblast, a za druhé využít kulturní dědictví jako nástroj v dobrém slova smyslu, dokonce by se dalo říct jako určitou zbraň, která bude hájit kulturní dědictví, protože je tady obrovský potenciál kulturního dědictví, eh, aby se stal pojivem a tím, co tvoří evropskou eh, identitu. My tady v Evropě zažíváme, jsme měli finanční krizi, máme tady migrační krizi, populismus a tak dále. A kultura je samozřejmě základem našeho, pardon, ekonomic, ekonomie je základem našeho života, ale není to jediné pojivo. V době krize eh, kdy hrozí, že se Evropa rozloží, potřebujeme něco dalšího, co nás spojí. A já si myslím, že kultura a kulturní dědictví má tento potenciál a proto byl pro nás tento summit tak důležitý. A my jsme tady od komise slyšeli o nové agendě, o akčním eh, plánu a v Berlíně eh, jsme byli vyzváni k tomu, aby to vše bylo tedy pod, podepsáno. No je samozřejmě snadné o tom hovořit na internetu a všude možně. Um, je zřejmé, že je potřeba propojit také instituce a občanskou společnost. Kulturní dědictví v Evropě naráží na několik výzev. Jedna z nich je integrace, dvojí integrace, eh, které musíme čelit. Jednak integrace eh, v rámci eh, Evropy, integrace mezi Evropany a zároveň sem přichází mnoho osob eh, zvenku, ze zahraničí a ty musíme také integrovat. Takže je to dvojí integrace a je to velmi významné. A dále vzdělávání. Kulturní dědictví eh, utvářilo utvářelo eh, historii a teď přicházejí nové myšlenky, co vám říkají kulturní památky a tak dále. Jsou tady různé evropské země, vzdělávání v oblasti historie a umění. Eh, to je výzva všude. Eh, zapojit se prostřednictvím internetu, prostřednictvím interaktivních webových stránek a tak dále. A potom eh, multiperspektivita Eh, my, Evropané, tady můžeme sledovat různé události v historii z různých pohledů a perspektiv a musíme se tady učit i od druhých. Podle mě je to mírový projekt, je to něco, co jako jediné umožní budoucnost Evropy. Mnohokrát děkujeme za tato eh, doporučení, za tyto myšlenky. Máme trochu spoždění. Proto bych chtěla požádat další řečníky, aby respektovali dvě minuty svěřeného času, abychom tedy zvládli program. Jako další má slovo Anne de Rupti, generální ředitelka televizního kanálu Arte. My známe velice dobře úlohu Arte Eh, která eh, podporuje kulturní programy pro celou Evropu. Děkujeme mnohokrát za to, že Arte eh, vysílá tyto programy v šesti jazycích. Evropský parlament silně podpořil přípravnou akcí, již tedy po tři roky takto podporuje tento důležitý projekt. A tento projekt také je součástí Kreativní Evropy, jejímž, jejíž já jsem spravodajkou. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Nejprve bych eh, se s vámi chtěla podělit o tu velkou radost z toho, že mohu být zde na tomto setkání eh, i na esplanádě eh, u fotografií Simon Veil. To byl velmi krásný pocit a poté tady v sále, kde jsou hlavy evropských institucí a velcí evropští umělci. Eh, kde oni eh, hájí, eh, umělci hájí regulaci a politici hájí umění. Jsou a to nejen silnými slovy, ale také tím, že bude významně navýšen rozpočet v budoucnosti. To je vše velice povzbudivé pro kulturu. Tím spíše, že to, že v současné politice je vidět, že jste jednotní v té službě, a je to spojeno s kulturou. E, v minulosti zde panoval e, chybný pohled a Arte to viděla jinak. Arte, stejně jako vy, patří k těm, kteří jsou aktéry, jsou přesvědčeni, že kultura díky e, digitálnímu aspektu eh, se může dostat do každodenního života Evropanů. My se to snažíme vše eh, prosazovat 26 let. Chceme ukazovat diverzitu Evropy ve všech programech. 80 našich programů jsou evropské ale samozřejmě se věnujeme všem kontinentům a máme tady velkou koprodukci s jinými evropskými partnery. Evropský parlament připomněl před dvěmi týdny ve své zprávě o strukturálních a finančních překážkách, které omezují přístup ke kultuře. Jazyková bariéra může být brzdou pro šíření kultury a Evropský parlament vede politiku, která podporuje mnohojazyčnost. Již několik let Ehm, tady díky Evropskému parlamentu a jeho podpoře jsme před pěti lety zahájili na Arte politiku, která umožňuje, aby část našich programů, které se týkají eh, kulturních, aktuálních témat, aby to bylo vysíláno v několika jazycích a díky digitálním možnostem máme Arte v angličtině, ve španělštině, od konce 2016 eh, máme Arte po polsku a po něko- a několik dní již máme Arte v italštině. Takže Arte eh, se nyní může eh, tedy dotknout eh, života mnoha Evropanů v jejich mateřštině. A máme zde celou řadu akcí, já to tady nebudu vše podrobně rozvádět, ale podpora Evropské unie pro strategii, která je záměrně evropská, Mm, pan eh, Kohl a i Mitterrand eh, také jednali v tomto duchu a já bych chtěla připomenout finanční podporu Evropského parlamentu a rady. To pro nás je velmi cené a díky této podpoře eh, máme ambice stát se evropským referenčním kulturním médiem, které umožní zbližování evropských národů prostřednictvím kultury, tak jak o to stáli naše otcové zakladatelé. Ono je to velice složité Vidíte, jak to je těžké pro poslance teď, když máte minutu nebo minutu a půl k tomu, abyste se vyjádřili. Dvě minuty to je eh, opravdu výjimka, eh, takže já teď chápu, že pro vás je to také eh, složité. Nicméně musíme nějak napravit spoždění. Jako další zde máme rektora z univerzity, z univerzity v Salamance, pana Ricarda Rivera Ortegu který bude hovořit o e, úloze evropských e, univerzit. Co mohou udělat ještě navíc pro to, aby Evropa žila v nových generacích? Buenas tardes, agradezco al Parlamento Europeo esta invitación junto Děkuji. Dobré odpoledne a srdečně děkuji za pozvání e, po boku takto vynikajících řečníků. V letošním roce si připomínáme 800 let univerzity v Salamance. Kdybych chtěl odpovědět na tu hlavní otázku, tak musel bych říct, že naším kulturním dědictvím je Evropa. Ale já si myslím, že musíme také naslouchat tomu, co nám říkají mladí. Máme Evropu, která je bohatá a e, mladí mají co navrhnout a to e, například vysokoškolští studenti. Ale v podstatě e, tady to je otázka všechno našeho přístupu, našeho postoje k Evropě, ke kultuře. To není to, to o technologiích. I mladí se tomu věnují a zůstávají v této oblasti. Je to otázka emocí a co by zbylo z kultury a z umění bez mladých emocí, bez hudby, bez univerzit. Samozřejmě univerzity eh, ty dále předávají hodnoty, jako je svoboda, demokracie. To jsme dělali vždycky. A ještě bych měl mobilitu, 800 let mobility. Já jsem taky byl svého času studentem v rámci Erasmu. Byl jsem v Paříži například. A jenom by se zeptal, co bys bylo z Evropy bez intelektuální svobody mužů a žen. Naše hodnoty, eh, myslím, že signály, které vysíláme, Eh, musí trvat na rovnoprávnosti. My jsme měli první docentku, první docentku před pětisty lety na naší univerzitě v Salamance. Čili my musíme brát univerzity za centrum intelektuálního tvorby v celé světě. Je to pravda, je to otázka Eh, ducha. Jako další má slovo paní Kostence Icel, která je ředitelka muzea eh, neboli Domu eh, evropských dějin. Evropský parlament podporoval vznik tohoto muzea, protože se jedná o institucionální dějiny, o evropské dějiny, tak aby se upozorňovalo na evropské hodnoty i tímto způsobem. Prosím. Dear members of the European Parliament. Vážená paní předsedkyně, vážení pánové a dámy poslanci, eh, milí hosté, já chci eh, hovořit o třech věcech. Jak vznikala evropské dědictví, existuje evropské kulturní dědictví a jak ho definovat. Za prvé, Evropa je kontaktní zóna. Oproti jiným kontinentům byla Evropa vždy složena z řady malých eh, politických celků. To samozřejmě vytvářelo potenciál pro konflikt, ale také pro spolupráci mezi nimi, mezi lidmi jiných kultur, původu, náboženství, jazyka. Čili Evropa je prostorem pro interakci mezi různými subjekty. V tomto duchu také vznikala naše kulturní dědictví. Eh, naše kultura, naše umění, to je velice často produkt výměny a setkávání. Myslím, že to je v souladu eh, s naším akademickým výzkumem, eh, kde se tvrdí, že kultura a Evropa má velkou mezikulturní hodnotu. Tím se dostávám k druhému bodu. Jestliže dědictví je cosi z minulosti, co chceme dnes zachovat pro budoucnost, pak se musíme ptát, zhodneme eh, se na tom, co je součástí evropského dědictví, na čem se všichni zhodneme? A naše stálá exibice toto vlastně navrhuje. Co by mohlo být tím uměním, tím obsahem evropského kulturního dědictví? A samozřejmě můžete si udělat vlastní názor. Samozřejmě máme tam eh, antiku, eh, osvícení, eh, já nevím, křesťanství a tak dále, ale také tady máme další koncepty jako je obchodování s otroky, genocida a tak dále. Evropa by se ovšem neměla vyhýbat svým těžkým kapitolám v dějinách, ale měli bychom je také zpracovat. A třetí bod, jako Dům evropské historie můžeme nejenom ref, stimulovat reflexy našeho dědictví, ale také ho více vytvářet. Toto je součástí eh, našich, eh, našeho dědictví, našich sbírek, které jsou složeny eh, z objektů ze 37 zemí. A zde v tomto celku dostávají nový význam a zastupují transnacionální historické fenomény. Když jsme s Bozárem uspořádali akci eh, na téma 1918, mm, tak eh, se to účastnili různí eh, umělci a brali to z hlediska historického, rodinného a dalšího. Čili v tom spočívá velký potenciál takto můžeme simulovat debatu o tom, co je součástí evropského dědictví. But, allora, and now I give the floor. A nyní předám slovo eh, panu Paulovi Dijardenovi. Všichni znají pana Paula Dijardena, protože je eh, uměleckým ředitelem a jednatelem Bozáru Známe jej kvůli tomu, jak vede dialog mezi uměleckými eh, směry a i pro jeho eh, perspektivy. Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s vaší nadací i s dalšími. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Já vím, že tu je maraton. Eh, hned eh, od začátku. A eh, opravdu bych chtěl, že v tomto případě zvítězila demokracie. Co se týče Bozaru, může se stát, že se jedná schizofreně mezi tradicí a uměním. Někdy tu jsou takové Eh, spory mezi tím, co je inovací a co má být tedy zaměřením na ochranu eh, eh, dědictví. Nicméně to není ten nejlepší pohled, je zapotřebí vidět více aspektů deklarace UNESCO v Anzu v roce 2013 to jasně stanovilo. Vidíme to například u nás v paláci Bozár, který od roku 1928 buduje svou tvář Nyní stojíme na skutečně evropské platformě a snažíme eh, se dosáhnout excelentní úrovně uměleckých děl a chceme, aby prostřednictvím eh, umění se mohli vyjadřovat jak umělci, tak i eh, aby to bylo součástí politiky. Je zapotřebí být inkluzivní, hovořit ke všem, tak musíme uznat, že Evropská, Evropa mm, nastavila mm, kulturní dědictví, vytvořila tento pojem a přednesla ho mm, světu. Ale jiné kultury se dívají na kulturní dědictví různě. Dívají se na to mm, jinak například jako místní eh, dědictví. Možná je to méně eh, sakralizováno, je tam více soukromých eh, iniciativ než veřejných, je tam více nehmatatelných než hmatatelných projevů. Ale teď vidíme, že jak jsme Eh, jak je možné vytvořit například sbírku 20. století eh, v nádraží v Berlíně. Kulturní umělecké dědictví musí být tedy oceňováno, musí být chápáno, musí být řízeno ze spodu a necentralizováno. Evropa kulturního dědictví je evropské stejně jako místní. To je nezbytný klíč k tomu, abychom mohli budovat evropský étos, počínaje občany. Je zapotřebí tedy více decentralizace zprávy kultury a vytváření partnerství mezi institucemi kultury. Něco podobného, jako se stalo při eh, evropské iniciativě Erasmus+, kdy takto mohou spolupracovat jednotlivé univerzity. A eh, ten vztah mezi Evropou a světem se nutně musí eh, se nutně musí také zaměřovat eticky eh, na rovnost, protože bez rovnost, bez rovných podmínek a práv není možné mít eh, etos. Mm, evropská identita znamená eh, kulturu pro všechny a musí to být eh, environmentální, sociální, ekonomická realita. Je zapotřebí dosahovat udržitelného rozvoje a kvality městského života. To jsou skutečné eh, evropské projevy kultury. A urbanismus v Evropě musí brát v úvahu veřejný prostor, aby bral v úvahu společnost, psychologii. A prosím, už budete končit? Ptá se paní předsedkyně, ano. Vzpomeňme na zasedání Davosu v roce 2018 ohledně baukultury, eh, kdy se diskutovalo o současné skulptuře a o urbanismu. Eh, urbanismus musí být holistický a sociálně kulturní. A na závěr opravdu bych chtěl říci, že v jménu tohoto evropského etosu, eh, jehož dosažení všichni usilujeme, evropské kulturní bohatství hmotné i nehmotné v 21. století eh, musí poskytovat eh, inkluzivní a udržitelné eh, projevy. Musí respektovat etiku, estetiku tak, aby byl udržitelný. Děkuji, umožnili jsme vám, byli jsme velkomyslní kvůli významné úloze, kterou máte, ale doufám, že ostatní nebudou takto následovat vašeho příkladu. Jako další má slovo pan Johannes Ebert, eh, generální témník Gétova institutu. Já chci poděkovat eh, Gétovo institutu za obrovskou práci, kterou odvádí. V Evropě jsme otevřeli novou sezónu i s panem komisařem Navračešem a vysokou komisařkou Mogherini, eh, týkající se Evropy a mezinárodních vztahů Evropy, kde síť evropské kultury bude mít vysokou úlohu. Prosím. Um, am Europäischen Parlament hat na Evropském parlamentu mě fascinovalo vždy to, že vše, co tady řeknete, je přeloženo do 23 jazyků. A e, já jsem si tady přepínal e, kanály 23krát, e, jednou pomalu a jednou rychleji a byl to opravdový koncert evropských jazyků. Byl jsem velmi nadšen. I tlumočníky, jak fantasticky odváděli svou práci a proto je mojí první tezí to, že vícejazyčnost, mnohojazyčnost je pro nás velice důležitá a UNESCO definuje jazyk jakožto nositel nehmotného kulturného dědictví. Na to bychom neměli zapomínat. Dnes se mi to tady velmi ozřejmilo a já tímto děkuji tlumočníkům. Druhá věc, kterou chci zmínit a která je pro nás velmi důležitá, je, eh, vy, paní Kosta, jste tady zmínila novou evropskou agendu pro kulturu, kdy i kulturní dědictví hraje důležitou úlohu a různé rozměry kultury a nás tady samozřejmě zejména zajímá sociální rozměr kultury. Pokud jde o kulturní dědictví, tak z toho vyvstává otázka, jak kulturní dědictví může být momentem krystalizace sociální soudržnosti a může posílit identitu Evropy. Tady se rozvíjí formát, kde lidé z různých částí společnosti, z různých jejich rovin se spojují. To děláme i my v rámci GT Institutu i s jinými evropskými kolegy. Například v Maroku jsme eh, vytvořili parkurový běh, Eh, parkourových běžců společně s architekty a oni rozvinuli takový běh prostřed, přes Médinu, takže to mělo zcela novou formu. A otázka evropské identity, tam jde o evropské příběhy, které musí být vyprávěny. My máme teď takový projekt, který se uh, zabývá uh, um, předměty dědi, kulturního dědictví, třeba jako kostka cukru, a máme tady eh, takový projekt, eh, tady týká se to roku 1840, kde různ, různí eh, občané z různých národů vy, vy, vytvořili tuto kostku cukru a potom také plzeňské pivo například. To znamená, tady společně s mladými lidmi můžeme rozvíjet tyto projekty, které vlastně to společné kulturní dědictví přivádějí do živé paměti. A v Německu víte, že býváme 7-8 tisíc eh, uprchlíků, které jsme přijali a Německo svou vlastní identitu po válce vybudovalo na základě kultury eh, vzpomínek. Vyšli jsme z věcí, které se staly ve druhé světové válce a teď jde o to, abychom tyto otázky přiblížili nové národnostní skupině, kteří, lidem, kteří vyrostli uh, v jiném kontextu. A já si myslím, že to je velice důležitá otázka pro kulturní instituty a patří to také ke kulturnímu dědictví. Sociální soudržnost, evropská identita a integrace. To jsou témata, která pro mě úzce souvisí s kulturním dědictvím. Děkuji. Ještě jednou srdečně děkuji. Úplně se shodneme. ohledně sociálního eh, rozměru a dalších, ohledně výzev pro naši společnost. Pocházím z Itálie, takže eh, víte, jak jsme byli ochotní eh, někdy sami, často sami přijímat. A já jsem velice ráda, že Itálie společně s Německem ukázala tuto lidskou tvář, protože nepokaždé byly jiné země takto štědré. Byla to důležitá stránka evropských dějin nejen Itálie. A jako poslední promluví pan Stavros Benos. Byl to eh, ministr kultury a nyní je prezidentem eh, Združení Diazoma, eh, které združuje jak odborníky věce, tak místní zprávy a místní aktéry. Prosím, máte slovo na dvě minuty. Να δεχθείτε μια θερμή καλησπέρα A ty Dobré odpoledne a velmi e, teplé e, e, odpoledne. Dámy a pánové, ta rezoluce Evropského parlamentu z 18. Um, z 8. září 2015, to mám nyní v ruce, a moje organizace publikovala, speciálně publikovala právě tuto rezoluci. Považujeme ji totiž za eh, jakýsi milník. Zde se hovoří o všech kulturních produkcích a tradicích Evropy, o evropských institucích a evropských občanech. Tento text se opírá o ohromné hodnoty, které lze zhrnout do jednoho či dvou slov. Synergie. Dámy a pánové, my všichni se musíme angažovat pro životní prostředí, pro kulturu. A říkám všichni, to se netýká jenom nějakých veřejných institucí, ale také všech občanů. Tento text, myslím, také duchovně osvobozuje. Proč? Protože se odkazuje na kulturní dědictví a na životní prostředí jako něco, co je veřejným statkem. To není majetek státu, to je majetek celého lidstva, každého na světě. Ale když odhledneme od této teorie, musí to mít také svoje konkrétní reflexy také ve finančních záležitostech, které nám umožní vytvořa, vytvářet kulturní produkty a moje organizace Diazoma vlastně na tomto vznikla. Měli jsme velice dobrou spolupráci se ministerstvem eh, eh, kultury. Eh, paní ministrině je tady a já děkuji, že mezi nás zavítala. Je to, je to spolupráce mezi úřady, archeology, veřejnými institucemi, také bankami, zúčastňují se Eh, toho všeho také soukromé společnosti. A k prvním plodům tohoto úsilí, což patří také k prvním plodům této rezoluce Evropského parlamentu, patří také eh, prezentace starověkého divadla v Iperus. A to je vlastně něco, eh, co je, bude součástí našeho místního eh, hospodářství, ale připravujeme další. Závěrem, tento den není pouze eh, cosi symbolického. Je to vlastně den, kdy musíme složit společný slib a sice, že budeme nadále bránit naše kulturní dědictví a životní prostředí. Laura. Děkuji vám. Děkuji vám. Chtěla bych ujistit všechny, kdo zde promluvili, že ve výboru pro kulturu nám toto velice leží na srdci. Tento průřezový eh, pohled, že se nejedná tedy o jednotlivá eh, sila, ale jedná se o digitální záležitosti, výzkum, strukturální fondy, politiky pro inovace. Toto všechno máme neustále na srdci. Eh, takže společenství, kultury, eh, my všichni potřebujeme podporovat eh, kulturní dědictví, včetně digitálně. Již nemáme čas na otázky a odpovědi, jak se původně myslelo, ale mohu učinit jednu jedinou výjimku, protože to, o toto slovo žádala mm, osoba, která mm, to žádali již tedy od počátku a eh, má eh, významný hlas. Eh, předám jí slovo a následovat bude hudba. Děti už čekají, až budou moci vystoupit. Nyní tedy přednese svou otázku Lilian Grotzwagers za budoucnost pro náboženské dědictví. Prosím. Yes, yes, yes, I'm here. Ah, okay, così laggiù. E, mi sembra importante perché è un aspetto importante. Je to důležité, protože vy přinášíte významný pohled na kulturní dědictví. Yes, thank you, Mr. Costa, for... Jenom minutku. Děkuji paní Koste za to, že máme tuto příležitost chopit se slova. Je pro mě ctí eh, být v Evropském parlamentu a zdůrazně tady naši iniciativu eh, mm, pro Evropský eh, rok kultury. A všichni, kteří máte rádi kulturu, zapojte se prosím k naš, do naší iniciativy. Toto je výzva pro vás, abyste se zapojili ve prospěch dědictví a kultury. Chceme vyzvat všechny přítomné, aby se zapojili do naší iniciativy, aby zaslali nějaké sdělení, obrázek nebo nějaký dopis se svědectvím, historickým svědectvím. Vložte to prosím do této krabice. U vstupu naleznete malé letáky a postup. Takto dospějeme k jednotné Evropě, ukážeme, že všichni spolupracujeme, jsme jedním orchestrem, každý zpívá odlišný tón, ale na celkově Evropa tvoří jednotný orchestr. Děkuji vám mnohokrát. Je to vynikající iniciativa, na kterou jsem chtěla ještě upomenout. Jedná se tedy o nadnárodní projekty a 21. září všechny e, zvony Evropy budou společně zvonit. A nyní konečně nastává eh, čas na další vystoupení. Zde vidíte eh, orchestr, který se jmenuje Europa Incanto, ta se, eh, ta se vztahuje k dětem od raného věku, které se učí zpívat operu. Vidíte, že mají obrovský počet studentů, a jedná se o vynikající příklad toho, jak provádět hudební e, výchovu. E, mnohokrát za rok před, představují e, takto svou činnost například v Římě, v Trevízu, v Kosence, ve významných divadlech a nyní vystoupí před námi. Spolupracují s ním mnozí učitelé a profesoři a tato iniciativa vznikla proto, aby eh, lidé si mohli více zamilovat eh, operu, klasickou operu, tedy eh, nejen děti, ale i dospělí, protože do této iniciativy se byli ní vtaženi i dospělí, mnoho příbuzných, přátel, známých, učitelů, profesorů. A eh, chtěla bych vám eh, říci, eh, a to je opravdu vynikající a zcela mimořádná zkušenost, že tyto tento orchestr často má představení třikrát denně a všechna tři představení za ten den jsou plná. Dirigent je Germano a teď si nepamatuju všechna příjmení eh, zúčastněných. Eh, vy jste říkali, že je velice důležité, aby děti eh, mohly vidět řečnický projev v opeře v daném kontextu a že stačí trochu oprášit operu tak, aby znovu vzbuzovala takové emoce a vášeň jako v minulosti. Eh, dokonce eh, zde eh, Dokonce připravili i takové karaoke s operními skladbami. Uvádím to jako příklad toho, jak může vypadat hudební výchova a jak tedy tato, toto vzdělání a láska hrubě se může přenášet z generace na generaci. A nyní jim dávám slovo. Grazie. Just a... Děkuji, děkujeme. Chci jenom říct pár slov. Prosím, vezměte si raději sluchátka, abyste slyšeli. Tyto školy, to jsou dvě římské školy, Pavroto a Chateaubriand, a jedna bruselská škola. Eh, škola, která se říká Darebáci. Ale vidíte, že že to jsou děti, které studují hudbu a i když eh, neslyší. A eh, tak mohou předávat hudbu, protože k tomu používají znakovou řeč. Děkujeme vám, děti. Allah.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 Thank you so much. Děkuji vám mnohokrát za tuto fantastickou eh, eh, prezentaci ID. Děkuji všem eh, hudebníkům, zpěvákům, pěvcům i pěvkyním a našemu dirigentovi. Předáme teď slovo druhému panelu kterému bude předsedat eh, eh, paní Mirce Diakonu, místo předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělání v Evropském parlamentu. Prosím. work. Yeah? Please sit down. Thank you. Prosím, usaďte se. Dobré odpoledne, vítám vás. Jelikož dnes jsme se sešli, abychom debatovali o kulturním dědictví, Eh, chtěl bych na začátek říci, že také jazyk je součástí našeho kulturního dědictví. A možnost eh, naslouchat všem jazykům našich eh, národů je ultimátním výrazem jednoty v rozmanitosti. A jelikož hovořit jazykem je formou kulturní dědictví a také projevem patriotismu, dovolte, abych nyní přešel do rumunštiny, mé mateřštiny. Je velice jasné, že tato konference je oslavou. Máme zde zvláštní hosty a všichni ať už jsme přijeli odkudkoliv, eh, musíme eh, vzdát hold tomu, co nás definuje kulturním dědictví. Evropský rok kulturního dědictví je výrazem úsilí a solidarity celého kulturního a vzdělávacího výboru Evropského parlamentu a já děkuji všem jeho členům. S Evropskou komisí a s Evropskou radou jsme toto uskutečnili eh, skutečně ruku v ruce. A tato oslava, to je něco, co jsme chtěli, aby přijali všichni, všechny tři instituce. Bylo to těžké, ale uspěli jsme. Skutečně se dá říct, že tento rok kulturního dědictví se slaví všude a je pro nás důležité, abychom eh, přiblížili evropskou myšlenku evropským lidem. A teď eh, k našemu programu. Eh, rád bych pozval nyní Thierryho Markse, který je šéf kuchařem. Prosím. Děkuji, pane předsedo. A vážení poslanci, drazí evropští přátelé, jsem velmi dojat, protože tam, odkud pocházím, z východní čtvrti Paříže, eh, to je něco, co mě nepředurčovalo k tomu, abych hovořil k tak eh, význačnému schromáždění. Dovolte tedy, abych eh, pohovořil o kulturním dědictví. Ehm, já jsem eh, si uvědomoval, že vzdělání mi může sloužit k určité emancipaci a um, já jsem se vyučil cukrářem a zde jsem se také dozvěděl, co je to uh, kulturní dědictví, dědictví od našich otců. Uh, to bylo velmi důležité. Uh, to je vlastně takový mezník, milník na naší cestě, který nám ukazuje další cestu a uh, Tady je zřejmé, že není e, žádný konflikt mezi tradicí a inovací. Tady to, co je důležité, je, aby došlo k přenosu, k předávání e, znalostí. A, a a teď tedy k dědictví. Jaká e, nás čeká gastronomie do budoucnosti, evropská gastronomie do budoucích let? Já si myslím, že musíme vytvořit celoevropské smýšlení abychom společně zbližovali eh, řemeslo i akademický svět, abychom společně pracovali v oblasti vědy, eh, digitalizace, eh, kulturního dědictví, jaké jsou sociální, environmentální dopady těchto oblastí. A umění samozřejmě hraje roli i v mém řemesle a tady se vytváří, nebo já jsem vlastně si vytvářil eh, takový svět eh, od malého po velké a to mi pomohlo posunout se dál a pochopil jsem, že není eh, střed mezi tím, co je krásné a co je užitečné. Silou Evropy je její rozmanitost. Její silou je to, že jednotlivci spolupracují a nestaví se proti sobě. Děkuji, pane předsedo. Euh, Děkuji, eh, paní Matilda Delecote, fotografka eh, specializující se na fotografování potravin a jídla. Pane předsedo, vážné poslankyně, vážení poslanci, paní ministrně, paní ministři, dámy a pánové, pane komisaři, chci poděkovat vřele eh, předsedovi parlamentu Tajánimu za to, že mě pozval, abych také mohla současnit této akce zaměřené na podporu kulturního dědictví eh, evropských eh, umělců. Já se cítím hluboce Evropankou, narodila jsem se v Bruselu, v Ixel a e, žiji v, ve Francii, v Paříži. A již tehdy jsme měli silné přesvědčené Evropany. Je zapotřebí, abychom nediskriminovali mezi hamburgerem, kuskusem, rollmops a, a kasuletem. Já se tedy cítím hluboce Evropankou, protože eh, je to součástí eh, mé činnosti, mé profesie. Já se cítím jako evropská umělkyně. Stručně bych mohla vysvětlit, eh, na čem vlastně pracuji, svá přesvědčení, svou eh, angažovanost a to, co dělám. Zabývám se tedy fotografií. Prosím. J'ai toujours voulu être photographe. Vždy jsem chtěla být fotografkou. J'ai été reporter pendant... Eh, učila jsem se sama, a byla jsem potom korespondentkou různých časopisů. Zabývala jsem se různými tématy v Nigerii, v různých místech světa. A potom eh, ve Francii eh, jsem eh, se věnovala gastronomii. leur design pur, et ce qui m'a permis très vite de créer ma propre façon de voir les choses pour moi. Pro mě je důležitá barva mrkve. Produit la terre ressemble à la terre. A jak se odráží hlína v produktech, které vytváří? Hrála jsem si také s nekonečným, ale s konkrétními objekty a s ingrediencemi, které potkáváme v našem každodenním životě. A snažím se využívat to, co potkávám v běžném životě, například eh, v kuchyni, ale i jinde. A snažím se vyprávět příběhy, ať už to je ve filmu, v prostoru nebo v knize a zaujímám přitom podobný přístup. Budeme si jedinečnost všech těchto míst. En 2001, quand je suis arrivée dans le monde de la... 2001, když jsem se začala zabývat eh, gastronomií, tak jsem objevila nový svět eh, molekulární. Eh, zabývají se tím i další umělci v Německu, ve Spojeném království a ve Španělsku. A v rámci gastronomie se tedy objevil tento nový vývoj, který potom samozřejmě se promítl i do fotografie, když vznikla digitální fotografie. musím říct, že ten pokrok eh, mě velmi ohromil, protože umožnil demokratizaci fotografie a co nejrychlejší sdílení těchto eh, obrazů. A dovolte mi, abych se ještě vrátila do eh, roku 1994, kde jsem díky Alliance Frances uspořádala putovní výstavu v 20 velkých městech Spojených států. A Přitom eh, potraviny nebo jídlo bylo eh, eh, univerzálním tématem. Je to téma, které se týká všech přes hranice i tady v Evropě. Je potřeba najít nějaký evropský nějakou instituci, která by to podpořila. se podíváme na fotografie, na Instagram a na další platformy, které umožňují sdílení kreativního obsahu, a jestli jsem proto, abychom eh, se mohli dívat na většinu o fotografii na malém obrazovce našich eh, telefonů, tak eh, nikdy nezapomenu na to, proč jsem se stala fotografkou. Je to ten jedinečný pocit, který jsem cítila, když jsem v přirozeném světle se dívala do přírody a objevovala tam místa a objekty, které stály za to zachytit. Takže si myslím, že je potřeba chránit naše autorská práva v Evropě, ale mimo Evropu je důležité, aby Členské státy Evropy se spojily a umožnili tvůrcům vystavovat v Evropě i mimo naše hranice. A to potom bude znamenat, že Evropa bude fungovat i konkrétně. Uh, Marion Ackerman, direktor generál. Vynitrážďany. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, evropské demokratické hodnoty jsou podkopávány. Evropské kulturní instituce stále vnímají ohrožení svobody a kreativity. A nutí nás se k tomu vyjádřit a spochybnit svůj vlastní elitický, e, elitistní obsah a e, překonat hranici mezi muzem a životem návrat k fyzickému vnímání materiálu může zahájit proces, který zahojí rány této rozdělené společnosti. Protože zkušenosti jsou nejenom v mysli, jsou v těle. Tělesný pohyb je způsobem získávání znalostí, vytváření reality a získání důvěry v tento svět. Vycházíme z historie uměleckých řemesel. Augustus je založil v 15. století a následně byly vytvářeny nástroje v Drážďanech a z nich vznikla tato pracovní sbírka. Dnes máme velké štěstí v tom, že řada těchto řemeslných děl ve východním Německu, především Sasku, přežila. Více než 400 firem se o ně stará a vyrábí a vytváří tím 8 regionálního průmyslu kulturního. V bývalé DDR mohly přežít tato odvětví, protože toho zboží nebylo dostatek. Nicméně řada tradičních odvětví je ohrožena dumpingovými cenami a mezinárodní konkurencí. Například modrotisk, ten býval velmi populární a dnes, dnes už ji dělají pouze dva řemeslníci. Nepřicházejme o diverzitu těchto schopností, protože může vést k modernizaci a má budoucnost. Například rekonstrukce Královského paláce v Drážďanech. Tam byla potřeba řada řemesel, která dnes nejsou příliš potřebná ve stavebním průmyslu a přitom v nich vznikla pracovní místa a pracovní perspektiva do budoucnosti. Muzea jsou eh, naší pamětí a našimi vědomostmi. Paměť vytváříme a nevnucujeme. Je potřeba propojit myšlení mezinárodní avantgardy s místními dovednostmi. A to je zvláště vidět v Drážďanech, ve kterých zároveň vidíme hodně pravicového populismu. A na druhou stranu, v, na začátku 19. století jsme tam měli velkou uměleckou avantgardu. A nyní je to město, ve které máme nejmodernější výzkum v oblasti fotovoltaiky a 3D tisku. Na to nesmíme zapomínat. Tím se můžeme postavit proti velkému propadu mezi eh, městy a venkovem. Muzea a instituci typu Meisterkast mohou opravdu vytvářet mosty mezi generacemi, technikami, institucemi a národy v Německu i v celé Evropě. Nemůžeme k tomu přistupovat pouze hierarchicky a kanonicky. Musíme se znova vrátit k umělecké řemeslné tvorbě. Pomůže nám to znovu se definovat jako regiony a zvýšíme tím také dovednosti a důvěru, sebedůvěru řemeslných umělců. Omlouvám se. A nyní máte dvě minuty další řečníků. Poprosím, aby jste se toho držel. Děkuji, já jsem z rozvojové rady muzeí. Ne, vy jste z rozvojové rady, rady muzeí. Děkuji mnohokrát za to všem, kteří jste přišli. My jsme si vyslechli, že kultura nás odděluje od ostatních živočišných druhů. A možná bychom si řekli, že není potřeba nikoho přesvědčovat o tom, že je potřeba chránit dědictví, které je známkou kultury, která nás odděluje od zvířat. Nicméně dědictví přírodní a umělecké, materiální i nehmotné, eh, se dostává do pasti. Je ničeno, a to buď náhodou, anebo schválně, a eh, prodává se nelegálně různými způsoby. Kultura nás činí lidmi. A proto mnohokrát děkuji Evropskému parlamentu za to, že podporuje ochranu kulturního dědictví jeho propagace, jeho různorodosti a role ve společnosti. A doufám, že všichni chápeme, že nechráníme pouze určité objekty, když chráníme kulturní dědictví, ale také svědectví o své minulosti a jednotlivé pilíře svého vývoje. Evropská unie to zjevně pochopila. Viděla jsem to na vlastní oči, když generální ředitelství pro vnitro bylo v podstatě první, které se postavilo za mezinárodní observatoř proti nelegálnímu obchodu s kulturním dědictvím v roce 2012 a apeluji na evropské instituce, aby pracovaly komplementárně a synergeticky a spolupracovaly. Žádná instituce ani žádná země nebude schopna tento problém vyřešit sama. Ochrana kulturního dědictví je, prá- je předmětem naší spolupráce a ta by měla být trvale udržitelná účinná. Když jsem na Haiti Eh, spouštěla konkrétní projekt o, týkající se ohrožených eh, kulturních objektů, tak jsem si uvědomila, že kulturní dědictví je často zužováno právě na problematiku artefaktů a znají to jenom zasvícení. Nicméně velice rychle se situace zásadně změnila. Během posledních pár let se ukázalo, že jde o daleko více než jen o artefakty. Docházelo k masivnímu ničení a plenění. A následně hrozí, že opravdu bude vymícena historie z kolébky civilizace i jinde. A následně je to otázka trvale udržitelného rozvoje, otázka bezpečnosti, otázka samotného přežití. Ochrana kultury je také spojena s bojem proti terorismu. Je to všechno provázáno. Takže ať už z jakýchkoliv důvodů chcete chránit kulturu, máte k tomu různé důvody, tak tím, že chráníme kulturní dědictví, tak chráníme šanci, že, budeme před nám, že bude před námi stát světl, světlá a skvělá budoucnost. A to i doma, i v zahraničí. Děkuji. Thank you. Děkuji. Rudolf Delos, předseda Evropské asociace Domů evropské kultury. Děkuji mnohokrát za slovo. A chtěl jsem poděkovat panu Tajánemu ještě jednou, už jsem tak učinil několikrát, protože jste nám otevřel dveře své sněmovny, ale je to také naše sněmovna a my ji máme rádi. Máme tady řadu přátel, tedy ne všechny, ale řadu přátel. Chtěl jsem také poděkovat těm, kteří nám pomohli v tom, že rok 2018 se stal rokem kulturního dědictví. Mám přátelé v komisi, v generálním ředitelství pro kulturu jinde, kteří odvedli skvělou práci. Kromě toho také máme v radě přátelé, protože bez eh, jednotlivých členských států by tento rok nebyl vyhlášen, protože konec konců rada to ohlásila. A chtěl jsem také mnohokrát poděkovat přátelům z Evropy Nostry. Evropská aliance pro kulturu má 40 asociací, takže nejsme sami. Naše asociace eh, má kořeny, má kmen, má větve, listy a eh, květy. Historie, to je jako řetězec, jako řetěz. Občas je tam uh, slabý slabá částečka. Kromě toho tady tyto domy jsou daleko od sebe, často se zrovna rekonstruují a kromě toho jejich vlastníci, my si říkáme, jsou bohatí, ale oni už třeba dneska bohatí nejsou. A je potřeba o tom hovořit a proto jsem tak rád, že jsem mezi vás mohl přijít. Evropská kultura je důležitá pro politiky, pro státy, může vydělat tolik, co zemědělství, automobilový průmysl, chemický průmysl. Takže bychom neměli jenom plakat. Měli bychom být pěšní na to, že máme sílu a že jsme dostali prostor se vyjádřit. A poslední věc, kterou jsem chtěl říci, se týká něčeho, o čem se často v politice nehovoří. Lidé mimo velká města. Lidé na venkově. Ti jsou důležití. A nakonec jsem chtěl říci, že to neděláme jenom pro návštěvníky, že to také děláme pro motýly, pro včely, pro malé ptáčky, protože naše parky a naše zahrady, to je letovisko pro veškeré druhy, které tam mají žít. Takže když se díváte na ty krásné kameny, tak se také podívejte i na krásnou přírodu, která je kolem něha, kterou také musíme zachránit. Děkuji mnohokrát. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Olympia Bracci Marmoros, co-artistic director, association. Olympia Bratři Marmoros, umělecká ředitelka z Asociace Piccolo Teatro Mar- Marga Sergardi. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové, jsem velice šťastná a je mi ctí, že jsem byla pozvána na tuto eh, konferenci a eh, že je mým záměrem eh, pokračovat v kulturním projektu své babičky Margy Sergardy a pokračovat v asociaci Piccolo Teatro Dědictví hmotné i nehmotné podle klasifikace UNESCO je naším odkazem minulosti, se kterým žijeme dnes a který předáváme budoucím generacím. Eh, Piccolo Teatro v Sieně eh, vytvořila Marga Sergardi Marmoros, která přinesla do Sieny eh, zkušenosti s divadlem, které získala před druhou světovou válkou během svého mládí v zahradách Villa Catignano, rodinném sídle kousek od Sieny, kde původně inscenovala představení. A to proto, aby učila děti zemědělců, eh, jak hrát divadlo a jak psát. A režírovala hry pro děti a přitom byla sama malou dívkou. Na počátku 50. let eh, Marga přesunula své aktivity do Palaco Sergardy a založila Piccolo Teatro což bylo divadlo eh, plně fungující se stovkou míst v Míčovně eh, rodinného sídla v, Sioně, v Sieně. Divadlo se stalo prostředkem vzdělávání a centrem divadelní produkce. Tyto dvě paralelní aktivity Piccolo Teatro vzkvétaly téměř půl století. Dnes eh, je mou touhou jít v jejich šlépějích eh, ve své funkci eh, umělecké ředitelky nově založené asociace. Jejímž, jeden z jejich cílů je divadlo a Centrum umění, jež má podporovat kulturní, hmotné i nehmotné dědictví tím, že bude pokračovat v těchto tradicích a Eh, vytvářet eh, spolupráci na mezinárodní i eh, národní úrovni a vytvářet novou, inovativní a moderní divadelní produkci. Má vize je obsažena ve slovech dvou vážených odborníků. Profesor Klamr říká, výzkum zjistil, že jakýkoliv proces vývoje má důležitou kulturní složku. Kultura může fungovat jako faktor sociální změny. Proto umění a kultura mohou být podporovány jakožto zásadní složka úspěchu tohoto vývoje. A samotné UNESCO nedávno začalo podporovat myšlenku kreativního sektoru jakožto prostředku rozvoje. A právě tím, eh, právě tím se chce stát Piccolo Teatro Marga Sergardi, tedy kreativním sektorem. V budoucnu lidský sociální a kreativní kapitál bude mít vymořádný eh, dopad a proto umění a kultura jsou nutností. Eh, žádný přístup neboří bariéry a nespojuje nás více než umění a kultura. Potřebujeme společné vedení, a potřebujeme považovat umění za nutnost a nikoli za zbytnost. Maria Teresa Šetino. Maria Teresa Štetino, eh, profesorka z univerzity eh, ze Štrasburku. moment. Monsieur le président. Pane předsedo, dámy a pánové, mám tu čest, že dnes mohu vystoupit v tomto sále jako zástupkyně univerzitního prostředí ve Francii a tím pádem i v Evropě, kde se zabýváme studiem toho, jak se přenáší kulturní dědictví, zejména ze starověku. Hovořím také jako spolupředsedkyně valného zhromáždění starověku, což je zhromáždění, které se pravidelně setkává eh, pro, s účelem studovat eh, starověk a to poslední zhromáždění se konalo 8. a 9. na Sorboně, července tedy, také za účasti zástupce Evropského parlamentu. Chtěl bych eh, vás upozornit na politickou, ekonomickou i sociální hodnotu kulturního dědictví středomorského starověku ale nejde jenom o hmotné, ale i nehmotné dědictví v filozofické, právní, eh, umělecké a vědecké oblasti. Nejsou to tedy jenom archeologické vykopávky a památky. Je to něco, čím se, co se prolíná celou naší současnou kulturou a objevuje se v našich městech. Na tomto zhromáždění jsem také navrhla abychom eh, vytvořili systém ochrany ve středomorské oblasti starověkých památek pod záštitou Evropské unie a UNESCO. A tím bychom, tam bychom měli zahrnout jak kulturní dědictví, tak i mír. Mělo by to pokrývat oba obě části Středomoří, nejenom rozvinuté, ale rozvojové státy. Mělo by to být také diplomatickým prostředkem. A děkuji vám za zájem, který budete věnovat tomuto návrhu a samozřejmě jsem tady k dispozici, abychom o tom mohli dále diskutovat a jednou tento projekt uvést eh, v praxi. Merci. Děkuji mnohokrát. A nakonec Sneška Michajlovič z Europanostra, generální tajemnice. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, už bylo řečeno vše. Já bych jen chtěla říci, eh, že jsem nesmírně šťastná a hrdá. Všichni právě prožíváme splněný sen. Sedíme v této místnosti v plenárním sále Evropského parlamentu eh, a to uprostřed Evropského roku kulturního dědictví. To je splněný sen. Jak jsme se k němu dostali, tak, že jsme všichni pracovali vášnivě a energicky. A to je jediný způsob, jak posunout Evropu vpřed. Proto bych chtěla zmínit eh, tato slova. Potřebujeme synergie, partnerství a spojenectví v Evropě. A proto eh, o tom už hovořil eh, můj drahý kolega Hrabě Rodolf, eh, Evropská aliance 3.3. Když jsme začali v roce 2011, ani se nám nesnilo o tom, že v roce 2018 budeme tady a budeme slavit rok Evropského kulturního dědictví společně s Evropským parlamentem, protože bez Evropského parlamentu by to nešlo. Já doufám, že tu ještě zbylo několik poslanců v tomto sále, ale doufám, že tato nákaza, abych tak řekla, kulturního dědictví se rozšíří do všech výborů a do všech politických stran v Evropském parlamentu, protože opravdu v jednotě je síla, eh, což je eh, moto bulharského předsednictví eh, a řeknu to ještě srbsky, aby zazněl tento můj mateřský jazyk v tomto sále. Plní se nám sny. Právě jsme slyšeli operu v plenárním sále Evropského parlamentu. Evropský mládežnický orchestr eh, Eh, tu eh, vystoupil. Eh, předseda Placido Domingo velice lituje, že tu dnes nemohl být. Pro něj by to byl také splněný sen, příště se jistě dostaví. Tohle je opravdu přelomová zpráva pro média. Ve, v Evropském parlamentu zpíváme operu. Kdyby v Evropském parlamentu a ve všech institucích bylo více hudby a více umění, posunuli bychom Evropu vpřed. Vy jste slyšeli hodně o berlínské výzvě z minulé výzvy a o berlínském samitu tu existuje ta výzva, já tady mám kopii Eh, a mám ještě mnoho dalších kopií. Pokud to někdo chcete podepsat, eh, prosím, stavte se za mnou. A ještě v té minutě, která mi zbývá, bych chtěla říct jednu věc. Právě teď je čas jednat. Musíme změnit eh, náš narrativ, musíme změnit tón, změnit smýšlení o budoucnosti Evropy. A tak můžeme dosáhnout velkého duchovního třesku v Evropě. Už to byla řeč o velkém třesku před dvěma a půl tisíci lety v Aténách. K tomu může dojít znovu, nejen v Aténách nebo jen v Bruselu, ale v každém městě a každé vesnici v Evropě. Pojďme se vrátit k našemu kulturnímu evropskému dědictví. Mulțumesc, mulțumesc și eu, <clears throat> dragă Znescu. Děkuji. Milá Sneško, věz, že tady v parlamentu máme i další zpěváky. Ne, zpívají možná až tak dobře. Nigel Farage je někdo, kdo zpívá. E, sice často, ale falešně, což byl vtip. <laughs> OK. Uh, dezbateri. Asta înseamnă că o să vă rog să puneți întrebări scurte, concise. A nyní můžete mít eh, krátké, přesné otázky. Já bych byl rád, bychom mohli trochu dohnat to 20-minutové spoždění eh, kvůli dlouhým projevům na začátku dne. Very much. My name is Stefano Bonfa. I am from Oxford. Sustainable Development Enterprise Operative. Já jsem Stefano Bonfoa z Oxfordu, už 15 let působím eh, v Oxfordu, ve Spojeném království a v dalších institucích. Momentálně vyvíjíme eh, projekt eh, s profesorkou Sketino, je to koncept středomořského dědictví. Nyní hodláme implementovat projekt uměle, umělé inteligence pro kulturní cestovní ruch. Já si myslím, že na této konferenci zatím chybí nějaká koncepce strategie. Vy jste eh, hovořili o eh, problematice rozvoje nebo růstu, ale eh, pokud nevytvoříme ekosystém na zača- na, na, na základech známé reality nedostaneme se nikam, protože mnoho problémů v středomořských zemích eh, souvisí s ekonomikou, rozvojem a inovací a kultura by v tomto směru měla pomoci. Velká data a nové technologie eh, budou významným příspěvkem ku prospěchu těchto ekosystémů. Vyvíjíme pilotní projekty pro všechny středomořské země, e, takže bylo by skvělé, kdybychom dosáhli našeho cíle. Děkuji. Kdo na to chce odpovědět? Et tout d'abord, je pense... Já myslím, že skutečně ten eh, kulturní cestovní ruch by mohl být jedním z prostředků, jak eh, nacházet eh, nebo uvědomovat si historii, zejména ve Středomoří, a také způsob, jak vnímat kulturní dědictví. Já jsem mluvila o star- starověku, ale týká se to všech období. V našem návrhu je ten důraz nejenom na místa, ale spíše na to objevování a cestování, aby si uvědomovali naši kulturu jako společné dědictví. Nevím, jestli jsem tím odpověděla na vaši otázku, ale samozřejmě ráda eh, to s vámi proberu eh, důkladně. Uh, Děkuji. Já jsem Ivana Vokše a předsedám parlamentnímu eh, výboru pro kulturu v albánském parlamentu. Jak víte, Albánie je velmi malou zemí, ale máme jedinečné kulturní dědictví. Jsou tu stopy různých eh, civilizací od řeku otomanů, benáčanů až po Itali. a pro zemi jako je Albánie, která je velmi chudá, ten rozpočet na ochranu a údržbu kulturního dědictví eh, byl vždy velmi malý a ten důvod, proč jsem se přihlásil o slovo, je to, že se chci podělit o jednu obavu a chci na vás apelovat. Nedávno došlo k záplavám a můžeme přijít o řadu velmi cených uměleckých památek. Já tady mám několik obrázků, například mostu. Toto je most v Ostově, v Ochvatsku. A toto je velmi starý Klášter 300-400 let v jižní části Albánie, který už skoro zmizel, protože mu národní orgány nevěnují dostatečnou pozornost, ale ten důvod je tato budova. Patří to Čeko Italiano, Giuliano Berte, slavný italský architekt, to postavil a Kdysi to bylo Národní divadlo, ale teď už třetí týden eh, protestují umělci před touto budovou, protože vláda rozhodla tuto budovu eh, demolovat. Pan předseda, omlouvám se. Je potřeba o tom omluvit? Vláda také chce tu eh, půdu převést na soukromé účely. Like Albania, to have more projects. A řečnice pokračuje, je potřeba věnovat větší péči. În niciun caz nu vă, poate, nu vă poate da un răspuns de tipul acesta. Mulțumesc foarte mult. Altă întrebare? Děkuji vám. Další otázka. Všem vám velmi děkuji. Podařilo se nám dohnat to 20-minutové spoždění, říká pan předseda. A teď tedy chci pozvat další panelisti, kteří nás mají vystřídat, aby přišli sem na pódium.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 Mesdames, messieurs, bonjour. Dobrý den, dámy a pánové. Usaďte se, prosím, protože my bychom rádi pokračovali s touto konferencí a pro ty z vás, kteří mě neznají, tak mi dovolte, abych se představila. Jsem Karima Deli, jsem eh, předsedkyní výboru pro dopravu a cestovní ruch. Jsem asi nejmladší předsedkyní eh, výboru parlamentu a jsem velmi ráda, že tady sedím vedle vás. Je to Eh, velká čest, ale hned se k tomu eh, dostanu. Tento panel by se měl zabývat eh, ekonomickým a kulturním cestovním ruchem a já jako předsedající tady mám nahradit předsedu parlamentu Tajányho, možná, že to je určité znamení, a kulturní cestovní ruch je něco, co je velmi Eh, výhodné pro všechna typy území, protože to zlepšuje sociální soudržnost, může to probíhat eh, celý rok bez ohledu na roční období a eh, je tady celá řada různých typů cestovního ruchu. Může to být gastronomický cestovní ruch, ale tak náboženský, ale stejně tak ten cestovní ruch může být po stopách paměti, kdy se snažíme hledat eh, ten příběh eh, minulosti na našich území, ale také to může být eh, spojeno s identitou, s krásou, s krajinou. A to všechno znamená, eh, že věnujeme pozornost těm navštíveným místům. A kolikrát to jsou místa, která nebyla vždy přístupná eh, pro všechny. A dnes eh, se je s tím pojeno 40% návštěv Evropské unie, tedy s určitým kulturním vyžitím. A tento podíl bude dále stoupat. A můžeme předpokládat, že půjde, dojde k větší rozmanitosti eh, návštěvníků, kteří budou přicházet z Číny, z Indie, a kteří eh, přitom eh, nemají <clears throat> podobné zvyky nebo tradice cestování jako my. Necestují pouze v létě, ale celý rok. A stejně tak bude docházet k problémům v soužití může docházet k velkému množství eh, turistů, k záplavě, k poškozování eh, památek, někdy se hovoří o ztrátě identity, někdy se hovoří o tom, že je to eh, velmi, rychlý, velmi rychlé cestování, založené na marketingu některých míst. Takže vznikají nečekané problémy a to všechno vede k těm výzvám, které musíme řešit. A protože tady jsou souvislosti mezi cestovním ruchem, ale také klimatem a naší planetou. A musíme si uvědomit, že mali by to být prospěšné pro ekonomiku, tak si musíme uvědomit, že i přesto všechno má ten kulturní cestovní ruch krásnou budoucnost, pokud budeme respektovat toto kulturní dědictví, tak je možné, že to bude vyvíjet směrem k novým formám. A to proto, že eh, to bude ovlivněno digitální eh, revolucí, protože to umožňuje být kreativnější, je možné vnímat eh, současnou místní kulturu, možná živou kulturu. A tato digitalizace také bude hrát velmi velkou roli v rozvoji tohoto typu cestovního ruchu. Může to také mít vliv na um, vznik nových profesí spojených s touto turistikou, využívání Uberu. Eh, to je také oblast, která není dostatečně regulovaná, nebo Airbnb, který je k dispozici eh, všude. Je potřeba eh, s tím něco dělat. A je to také role nás, zákonodárců, snažit se tuto novou sdílenou ekonomiku nějakým způsobem regulovat, protože může někdy vytvářet nové problémy. Nesouhlasím eh, s těmi, kteří říkají, že to eh, je v minulosti, myslíme, musí se zlepšovat mobilita pro všechny typy lidí v Evropě. To je také smysl toho, co tady děláme v Evropě a chceme také dát, eh, a nedávno jsme přijali tento nový návrh, dát mladým lidem možnost cestovat po celé Evropě ale bylo by dobře, aby všichni lidé měli přístup ke kulturnímu dědictví a to je eh, velká výzva. Takže mi dovolte, abych to zhrnula několika slovy. Ten cestovní ruch zítřka eh, je něco, co by nám mělo umožnit prožít svou kreativitu, eh, pozbudit svou představivost, ale také nemít strach z budoucnosti, aby bylo možné říkat, že všechno bylo lepší v minulosti. Myslím, že cestovní ruch zítřka bude ten, který nám umožní prožívat na život nově. A já jsem eh, velmi ráda, že mohu vést eh, tento panel, tento kulatý stůl s velmi výjimečnými osobnostmi. Nejprve musím říci, že eh, pro mě velkým potěšením, že tady je pan Radu Mihajlánu, a já musím říct, že jeden z vašich filmů, který se jmenuje Koncert, mě velmi dojal. Myslím, že to je jeden z nejkrásnějších a také kultovních filmů, který jsem kdy viděla, takže je pro mě velkou ctí, že tady mohu sedět vedle vás. A děkuji vám, že jste přijal naše pozvání zúčastnit se tohoto panelu. Dále tady máme kolegy eh, z parlamentu, je to Christian Ehler po mé levici, který je spolu s pravodajem pro zprávu o koherentní politice Evropské unie pro kulturní a kreativní průmysly. Ale věnujete se také kulturní politice, takže i eh, vám děkuji za to, že jste dnes eh, přijal pozvání na tento panel. Dále tady Luigi Morgano, také poslanec i vy jste spoluspravodaj k této zprávě, protože na tom budete spolupracovat. Jde o kreativní průmysl a kulturní politiku, kterou na evropské úrovni potřebujeme. Dále je tady pan Francisco Milan. I vy eh, vítejte na tomto panelu. Vy jste spolupředseda Inter skupiny v Evropského parlamentu, která se jmenuje rozvoj evropského cestovního ruchu a kulturní dědictví. Interskupina to je čistě skupina poslanců, kteří se pravidelně scházejí, zvou se experty to, aby eh, mohli na základě toho vylepšovat legislativu, aby věděli, jaké problémy eh, je potřeba řešit. Potom tady máme paní Klaudii Tapardel, která je spolupředsedkyní této interskupiny a jste také eh, členkou mého výboru, eh, tedy pro dopravu a cestovní ruch. I vám děkuji za přítomnost. Dále tady máme dalšího zpravodaje, paní, tady zpravodajku, paní Michailu Šojdrovou. Vy jste zpravodajkou pro eh, Evropský dobrovolnický sbor a vy budete hovořit právě o této problematice. Dále je tady paní Samarđič Markovič. Kde pak jste? A ne, ta tady není. A vy sedíte v sále, takže pojďte za námi. Staňte prosím. I vám děkujeme za to, že jste dnes eh, přišla. Dále tady Guillaume Kienz. A vy jste z muzea v Louvru. A my jsme nedávno viděli videoklip z Louvru, který zbudil velký rozruch. Takže byste nám o tom mohl něco říci. Dále tady je tady pan Eri Vervejen z European Foundation. Kde pak vás máme? Také vstaňte a pojďte za námi. Děkujeme, že jste dnes přišel. Dále tady Simon Little, ředitel Evropské federace pro interaktivní software. I vás tady vítám a děkujeme za vaši účast. A potom je tady Luigi Fusco Girard, který je prezidentem projektu Click i vám děkuji za vaši přítomnost dnešní. A bez dalších průtahů, ale ještě je tady jeden host, budu muset něco doplnit. Je tady pan Dimitrios Patermalis, prezident z muzea na Akropoli. A vy jste také tady, takže i vás tady vítám. Děkuji, vážení panelisté, teď je řada na vás, abyste vystoupili a Nejprve bych chtěla eh, uvést ještě video, které nahrála naše Evropská komisařka pro digitální oblast, paní komisařka Maria Gabriel. A tímto video začíná. Pane předsedo Evropského parlamentu, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, děkuji mnohokrát, že jste mi dali příležitost vystoupit na této události která je tak důležitá během tohoto Evropského roku kulturního dědictví. Je to příležitost, abychom znovu řekli jasnými slovy, že kultura není jenom něco volitelného. Naopak, kultura je v první linii, máme-li chránit svoji svobodnou a otevřenou demokracii v době, kdy tato vize světa je podkopávána nejen mimo Evropskou unii, ale i v EU. Kultura probouzí naši moderní společnost. Lépe znát kulturu ostatních přispívá k míru a k jednotě vzájemným pochopením. A na druhou stranu, propagace naší evropské kultury je výborným prostředkem uplatňování našich hodnot a jejich umístování na globální scéně. Pro nás, pro všechny, jako jednotlivce a společnost, má kulturní dědictví obrovskou důležitost a proto je potřeba jej chránit a předat nadcházejícím de- de- generacím. Můžeme si říkat, že to je něco statického z minulosti, ale ve skutečnosti se vytváří tak, jak s ním komunikujeme. Kulturní dědictví má různé formy. Hmatatelné, naše krásné památky, města, umělecká díla také nehmotné, jako naše praxe, tradice, literární díla a podobně. Digitální revoluce stojí za naší moderní společnosti a dává nám opravdu bezprecedenční prostředky postavit kulturu do středního místa života občanů. Ráda bych zmínila pár projektů v této oblasti, konkrétně čtyři. První, který jsem chtěla zmínit, je strategie, která se jmenuje Digitální prostředí pro kulturu. Digitální prostředí je důležité, protože rozšířuje přístup ke kultuře a zároveň umožňuje lepší využívání kultury. A toto je právě součástí naší digitální strategie pro kulturu a patří to mezi mé osobní priority jako komisařky, která má na starosti hospodářství a digitální společnost. Vychází z šesti pilířů. Za prvé rozšíření a demokratizace přístupu ke kultuře. Za druhé, propagace a lepší využívání kulturního dědictví. Za třetí, produkce a digitální distribuce, která má vést ke konvergenci. Využívání talentu a kompetenci za čtvrté a za páté přístup k financím a v neposlední řadě také mezinárodní spolupráce, která má vést k propagaci eh, té měkké síly Evropské unie. Evropský parlament se do toho musí zapojit, má-li to být řádně realizováno. Druhá iniciativa, kterou chci zmínit, je Znovu se chceme angažovat v oblasti audiovizuálního sektoru. Evropská komise chce podporovat konkurenceschopnost tohoto sektoru a kulturní diverzitu prostřednictvím mediální části programu Kreativní Evropa. Nemáme dostatek rozpočtových prostředků, především i v souvislosti s Brexitem, a proto opravdu, opravdu chci bojovat za ambiciozní rozpočet pro audiovizuální sektor. Chceme investovat 1,2 miliardy euro v období 2020 až 2027. Evropská komise tímto uznává hodnotu audiovizuálních děl, která jsou skutečně preferovaným způsobem konzumace kultury občanů a na druhou stranu chceme zvýšit efektivitu investic do této oblasti. Za třetí, to je oblast, která stojí na křižovatce dědictví a digitální oblasti. A já jsem už to v lednu tohoto roku oznámila v Berlínu a je to projekt, který má podporovat umělce, kteří chtějí, aby se jejich dílo dostalo k co nejširšímu publiku. A také chce podporovat profesionály, kteří chtějí zvýšit viditelnost těchto děl. Máme jednoduchou myšlenku, která bude realizována ve dvou etapách. Za prvé, chceme vytvořit databázi pro profesionální uživatele eh, v souvislosti s distribucí a rozšířováním filmů. Mé služby pracují v této oblasti a chce, chtějí zajištit, aby už od roku 2019 to mohlo běžet. Druhá etapa, eh, tam tu databázi dáme eh, k dispozici širšímu obecenstvu, tak aby se tam mohli dostat všichni občané a čtvrtá iniciativa, eh, ta určitě není poslední, chci totiž připomenout přidanou hodnotu Europeany, což je v podstatě jediná platforma digitální, která umožní přístup 51 milionům uměleckým dílům, eh, knihám, videím, které pochází ze 3300 kulturních institucí celé Evropy je to opravdu obrovský prostředek prosazování evropského kulturního dědictví. Kromě konkrétních opatření, o kterých jsem hovořila, jsem chtěla využít této příležitosti a připomenout, že eh, je potřeba dokončit vyjednávání o autorských právech, protože to je zásadní pro ochranu autorů a kreativitu v tomto prostředí. Musím být stručná, vzhledem k tomu, že hovořím přes video, a proto chci říci, že chci podporovat vývoj nových digitálních služeb, které budou cenově dostupné a efektivní a budou dobrým prostředkem pro šíření evropské kultury. Je to součástí mé vize digitální transformace, eh, která musí být soustředěna na občany a musí jim být ke službám. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost a přeji vám velmi plodnou diskusi. Merci. Děkuji mnohokrát paní komisařce za poslání této zprávy a hned začneme s vámi. Pane Mihajleanu. Mihajleanu by to bylo rumunsky. Zní to opravdu melodicky, to vaše jméno. Takže, vy jste scenárista, básník, režisér. Napsal jste opravdu velkou řadu básní, ale to už poměrně před dlouhou dobou, před 30 lety. Jmenovalo se to um, Vlna uh, nevolnosti na moři. Kromě toho jste také předsedal uh, porotě na řadě festivalů a kromě toho také i na ceně naší, ceně Prilux. Vyslechl jste si, co říkala paní komisařka. Vy pracujete ve filmovém průmyslu. Chci se vás zeptat, jak filmem a kulturou můžeme rozšiřovat evropské hodnoty. A opravdu všem doporučuji, aby se podívali na váš skvělý film, který se jmenuje Koncert a Zajímalo by mě, jak vy vnímáte naše kulturní dědictví v souvislosti s vaší uměleckou každodenní misí. Tak vám dám slovo a ještě jednou děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Já vám také děkuji a chtěl jsem také říci, že jsem předsedou asociace, která se jmenuje LART a jsou v ní zastoupeni nejvíc, největší frankofonní a další evropští a filmoví realizátoři. Takže spíše tady zastupuji tuto organizaci než sám sebe. Děkuji mnohokrát za slovo a především jsem chtěl poděkovat všem poslancům a poslankyním, včetně pana předsedy Tajányho, nejenom za to, že zorganizovali dnešní konferenci, která je zajisté velice důležitá v, ve stávajícím politickém kontextu v Evropě, ze kterého mám jisté obavy a doufám, že vzděláváním a kulturou se pokusíme učinit krok proti populismu a strachu, který vládne Evropě. Děkujeme mnohokrát také za to, že jsme dostali tady tuto možnost zde vystoupit a také i v souvislosti, kterou jste zmínila, tedy autorská práva, směrnice v této oblasti. Určitě nám to velmi pomůže a děkuji také, že jste vyhráli i boj v dalších směrnicích a bojujete za diverzitu evropského kulturního dědictví. V roce 2013 jsme také bojovali další bitvu a téměř jsme přišli o kulturní výjimku. Je to zákon, který skutečně chrání Evropu, evropskou identitu a evropskou kulturu. Děkuji Evropskému parlamentu za to, že s námi, s evropskými tvůrci, za tuto výjimku bojoval. Vrátím se k této kulturní výjimce, protože to je skutečný pilíř právního prostředí, který nás chrání a který nám umožní spolu vytvářet různorodost budoucího kulturního dědictví. Kromě politických problémů, o kterých jsem hovořil, máme i další výzvy. A to různorodost. A různorodost nejenom kulturní, ale také myšlenkovou. Je Evropa stále schopná chránit různorodost myšlenek, které vytvářejí především demokracii a následně rovnováhu? V dnešním kontextu máme v podstatě dva parametry. Máme radost z toho, že žijeme i v digitálním světě. Je to určitě výborný nástroj, který zpřístupňuje umělecká díla. Ale na jednu stranu tady máme ten politický kontext, o kterém jsem hovořil, a na druhou stranu máme politický kontext, ve kterém v tom digitálním světě, který jsem zmínil, vznikly obři. A následně tedy z toho vyplývá otázku, co to jsou autorská práva a jak je chránit. Autorská práva, to je v podstatě vynalezl Voltaire, tak aby uh, myšlenky nesloužily pouze mocným a nebyly zneužívány nemocnými. To už je v podstatě 300 let a tehdy ti mocní byli skutečně mocní, ale byli víceméně regionální nebo maximálně na vnitrostátní, na vnitrostátní úrovni. A teď máme lidi, kteří mají daleko více moci a navíc v globálním kontextu. Takže by bylo nebezpečné nechránit autorská práva a práva autorů na odměnu. Na základě toho totiž můžou mít umělci jiné myšlenky než mocní. Když se podíváme na veliké skupiny v audiovizuální skupině, jako třeba Netflix, Disney, Fox a Číňani, ti brzy přijdou, prostě máme obrovské skupiny, kterým pomáhají algoritmy a budou se tvůrcům snažit vnutit v uvozovkách to, co po nich chce trh. Proto si myslím, že je ohrožena různorodost. A z toho důvodu jsem chtěl poděkovat za to, že bojujete za tento evropský pojem. A doufám, že tímto způsobem vyhrajeme audiovizuální bitvu, což je obrovská vzdělávací bitva zároveň, protože dnešní mládež lítá na audiovizuálním obsahu. Já mám velmi rád literaturu, malbu, a další umělecká odvětví, ale bohužel je to právě dnes audiovizuální odvětví, které si přiláká mladé lidi a proto je potřeba, aby toto odvětví propagovalo diverzitu, demokracii, rovnováhu a vzájemné pochopení. A další otázka zní, jak můžeme využít výhod digitálního světa? Pokud bude tento svět regulovaný, tak to půjde lépe. Regulace se často bojíme, protože to zní, jako kdybychom chtěli omezit svobodu, ale ono to tak vůbec není. Protože dobře promyšlená regulace a dobře realizovaná re, uh, regulace je výhodná pro všechny. Velcí obři v digitální oblasti potřebují trh, potřebují diváky a naše peníze. My se nebráníme tomu, co nám přichází na trh, co chce využít toho kultivovaného obecenstva, které tady po století vznikalo. Náš trh je otevřený, ale je to výměna, něco za něco. Vy můžete na náš trh, ale za určitého předpokladu. A to, že budete přispívat k dnešnímu dědictví a k dědictví budoucnosti. Nemůžete být pouze dravci, můžete být spolupracovníci. Máme směrnice k tomu. Například směrnici, která upravuje, že 30 obsahu všech vysílatelů musí být evropská produkce. Myslím si, že bychom mohli zajít ještě dále. A když se podíváme na příjmy z destinačních zemí, tak bychom třeba mohli i říci, do jaké míry budou prefinancovat díla eh, na cílových trzích, tak aby všichni tvůrci z těchto oblastí eh, se mohli realizovat. Transfer hodnoty, to je velice důležité. Velká distribuce kultury. Jak jsem říkal, máme zde obry, kteří říkají, objednejte si to u mě, je to levnější, ale vidíme po 30 letech, co nám produkují velké distribuční firmy. To, co bylo levné, je potom stále dražší a eh, je to proti zdraví, proti přírodě a proti zemědělství. Prostě 30 let nám trvá na to, než jsme si uvědomili, že biozemědělství je něco dobrého. A já si myslím, že bychom neměli umožnit, aby za 30 let jsme zjistili, že bude zničena kultura. Když budeme hledat rovnováhu mezi velkou distribucí a biokulturou, chcete-li. Takže pozor na značky. Je potřeba, aby ta hodnota byla v obsahu a ne ve značce. A myslím si, že v právní úpravě je možné říci tak, eh, nebo stanovit to tak, aby ta hodnota zůstala v obsahu a aby nevydělávaly jenom značky a obsah byl stále levnější. A pak jsem chtěl ještě upozornit na další věc. A to přístupnost kultury a její ohrožení, především pro ty, kteří mají méně peněz. Existuje tady určité riziko, že Godard bude na Netflix navždy, Truffaut bude Bůh ví kde, a že mladý člověk, který nemá peníze a který si, ne, který si nebude moci všechno toto objednat, se v podstatě nedostane k široké kultuře. Tady bychom se zase měli zamyslet nad legislativním rámcem. Vyhnout se tomu, aby navždy umělecká díla byla zamčena na internetových stránkách jednoho producenta. Vím, že máme sklus, takže děkuji mnohokrát paní komisařce Gabriel za tuto iniciativu, na které velmi spolupracujeme i s kolegy ze Science Lab. Audiovizuální evropský katalog je určitě ten nejzajímavější na světě a minimálně teď tedy probíhá mistrovství světa ve fotbale. Zdá se, že víme, jak se bránit, ale nevíme, jak útočit. Američani ti umí velmi dobře útočit a ví, že my se k ním tlačit nebudeme. Internet a nové technologie jsou skvělým nástrojem, Je dobré, že tady máme vyhledávač, kde máme přístup na veškerá evropská díla. My vytváříme uměleckou diverzitu. My máme práva na řadu jeho amerických a uh, azijských eh, děl a také některých severoamerických děl a dostatečně nevyužíváme. Takže ano, vytvořit vyhledávač a potom světové video na vyžadání, to je přece velice jednoduché. Tak, abychom tyto filmy mohli vysílat všude, kde se neprodávají. A opravdu skvělé evropské filmy, které vyhrávají festivaly, občas nejsou distribuovány na více než 40% území. A opravdu je škoda nedat je k dispozici všem, svět, všem uh, světovým zemím. Američani nám posílají všechny své filmy, my jsme pochopitelně velmi rádi, některé jsou skvělé, ale byli bychom rádi, aby to také bylo reciproční a musíme mít technické prostředky pro to, abychom svá díla posílali tam. Děkuji vám. Merci beaucoup pour... Děkuji vám za vaše vystoupení. Eh, hovoříte velmi radikálně. Jsou to Eh, návrhy eh, spočívají v reciprocitě, to je také eh, odraz toho světa, který se vyvíjí. Není už to jenom všechno v rukou těch velkých, kteří se staví proti těm malým, ale také jste říkal, že autorské, autorská práva umožňují obživu pro umělce. To, že je všechno zdarma, znamená, že to neumožňuje živobytí umělcům. Pokud je něco zadarmo, tak eh, je to vlastně uvězňuje. Odměna je osvobozuje z té nadvlády těch mocných. A to je přesně demokracie. A ještě bych chtěla zopakovat eh, to, co jste hezky řekl, a to je sice zajistit ten přístup pro co největší počet lidí. A o to také jde ve vaší práci, jde o to, aby byla přístupná pro všechny a že to, co máme v Evropě, máme také prostředky, jako jsou vaše filmy pro naše občany. Na základě toho je možné vytvořit nějaké eh, evropské povědomí. Takže vám za to vaše vystoupení mnohokrát eh, děkuji. Ehm, hovořit tady eh, z tribuny Evropského parlamentu je, tomu také dává větší sílu. Děkuji. že jste hovořili tady o cestovním ruchu, tak kultura je nejkrásnější cesta, kterou můžete udělat, je ta cesta v představivosti ostatních. A to je právě hnací síla míru, ne války. Ta schopnost cestovat v kultuře nebo v kulturách a dostat se do představivosti ostatních. Myslím, že můžeme zatleskat ještě jednou, protože vaše slova jsou velmi jasná. Možná vidět, v čem je přínos evropské kultury a to je role Evropského parlamentu bránit, bránit právě Eh, tyto možnosti, tak aby docházelo k neustálému zlevňování eh, kultury. Děkuji vám ještě jednou a teď eh, předávám slovo panu Ehlerovi. On passe à vous, monsieur Heller. Pane Heller, vy, vy jste tady ten zpravodaj za Evropský parlament ke zprávě o kulturní politice a kreativnímu průmyslu a já vám předávám slovo. Děkuji vám. Dámy a pánové, nejprve bych vám chtěl poděkovat za to, že jste tu zůstali a e, tím pádem se možná dostanete k političtějším aspektům diskuze. E, já jsem byl požádán e, panem Morganem z výboru Kult, abych trošku pohovořil o, řekněme, komerční dimenzi tohoto sektoru. Eh, nejprve bych byl rád, kdybyste si to nevyložili špatně. Eh, my máme eh, citovou slavost pro kulturu, abych tak řekl, a pro to, co děláte a pro tu nekomerční, diskuz, eh, nekomerční dimenzi eh, kulturního dědictví. Eh, jsme tu proto, abychom zdůraznili její důležitost, ale myslím si, že v tom není žádný protimluv, když budeme vnímat také komerční dimenzi kulturního dědictví. Kulturní dědictví je součástí kreativního průmyslu v Evropě, což je průmysl, který zaměstnává dva a půlkrát více lidí než automobilový průmysl nebo farmaceutický průmysl. A eh, na to je potřeba být také hrdý. Není tu žádný protimluv, žádný rozpor mezi kulturou a komercí. A abych navázal na to, co říkal pan Michaileanu, když eh, si dnes vygooglujete článek z Financial Times, který byl dnes eh, zveřejněn, že Google vynaložil 3 eh, miliony euro na lobování v Bruselu proti copyrightu, eh, tak si uvědomíte eh, ten komerční aspekt, který si velice dobře uvědomuje Google, ale velice často si ho neuvědomují politici v Evropě. Takže vzniká taková eh, jakási smutná eh, aliance mezi eh, slepými lobbysty a velkými platformami, což je bariéra, je to překážka a jak správně říkáte, za 30 let by to mohlo znamenat konec kulturní rozmanitosti v Evropě. Protože natáčet filmy, ano, je to komerce, ale zároveň to má kulturní dimenzi a to spolu souvisí. To se vždycky kombinuje. A my bychom si měli uvědomovat, jaký je příspěvek kulturního dědictví. Je to hnací motor místních ekonomik, je to eh, mocný zdroj inspirace pro kreativní a kulturní eh, průmysl a zavádí nás to zpátky k otázce soudržnosti v Evropě. To je eh, mnohostranná záležitost, ale neměli bychom zapomínat, že ta komerční dimenze tu je. A to bychom neměli zapomínat. A proto poprvé eh, výbory eh, Kult a ITRE eh, o sobě vzájemně mnoho nevědí, nejsou to tradičně příbuzné výbory, ale tentokrát poprvé společně apelují na komisi, aby vytvořila koherentní strategii pro kulturní a kreativní průmysl. A to si myslím, že je dobré znamení, že to je dobré východisko. Je to e, zásadní bod politické diskuze v Bruselu. Je třeba, abychom v rámci nových e, výzkumných programů financovali e, evropský kulturní cloud. Je potřeba, abychom nejen dotovali filmy, abychom dělali více. Myslím si, že tato dimenze je často podceňovaná. Tohle je oblast, která zaměstnává nejvíce mladých lidí v Evropě. Podle statistických čísel tento sektor zaměstnává více mladých lidí než kterýkoliv jiný a ten počet mladých lidí stoupá. Může to být klíčový faktor reindustrializace. My se pořád zabýváme ocelí a tak dále, ale když spojíte eh, nové technologie s kreativitou, tak to je eh, potenciál eh, Evropy. Eh, to je eh, zásadní pro globální roli Evropy. Můžete to vnímat jako luxusní zboží, ale vezměte si eh, kabelku ze severu Itálie nebo z Francie, tak proč je to taková ikona v Číně nebo v Japonsku? Protože je to konzum? Ne. Je to proto, není v tom jenom ten styl, je to individualismus evropské kultury. Právě proto je to tak atraktivní tyto výrobky. A to si musíme uvědomovat a musíme to nějakým způsobem eh, využít. Eh, protože eh, tady v podstatě jde o nějakou morální nebo intelektuální nadřazenost oběti. Prodáte něco Google a to, potom se a neúčastníte se žádných programů, to si myslím, že musíme změnit. Je potřeba, abychom financovali cloud kulturního dědictví Tady je jasná vazba mezi výzkumem a kulturou. Je potřeba, abychom tento aspekt vnesli do fondu soudržnosti. To si myslím, že je hlavní ponaučení. Přemýšlíme izolovaně v jednotlivých kategoriích, ale je potřeba, abychom prolomili tento přístup a uvědomili si jeho potenciál a abychom si uvědomovali také rizika a hrozby. A e, je velice dobře, že za to bojujeme, protože bychom neměli podceňovat to, do jaké míry Google a další platformy budou všechno absorbovat, co to znamená ekonomicky pro Evropu a také co to znamená pro kreativní potenciál a různorodost Evropy. Děkuji vám. Merci beaucoup pour vos propos. Děkuji vám za vaše vystoupení, pane kolego. A teď začnu být velmi eh, přísná to, protože máme velké spoždění, takže já budu dohlížet na čas a budete mít teď každý dvě minuty na to, abyste se mohli vyjádřit. A mám tady ještě tlačítko, kterým vám můžu vzít mikrofon. Pane Morgano, eh, teď máte slovo vy na dvě minuty. Grazie, presidente, gentili colleghi, illustri ospiti. Děkuji vám, pan předsedkyně, vážení hosté, vážení kolegové. Už toho bylo mnoho řečeno, vím, že máme málo času, takže já se soustředím na to, proč je zásadní, abychom přiznávali hodnotu evropskému kulturnímu dědictví a evropskému kulturně kreativnímu průmyslu. Je potřeba eh, vnímat tuto hodnotu. Evropa by měla dobře vnímat eh, svou specifiku, eh, kulturní specifičnost, kterou je třeba podporovat, protože kultura je živnou půdou, z níž eh, čerpáme sílu. a s jejich pomocí se snažíme vytvářet mosty mezi kulturou, uměním a ekonomickým rozvojem, jak tu již opakovaně zaznělo. Co k tomu můžu dodat v tom krátkém čase, který mi byl vymezen? Je čistě na Evropě, aby uh, vytvořila uh, rozhodující dlouhodobou strategii v tomto sektoru. Je potřeba uh, zohledňovat současné podmínky, přístup k úvěrům je klíčový faktor a potom takzvaná value gap, propast mezi hodnotami. Je třeba bojovat proti pirátství, padělání, a je třeba vytvořit moderní pravidla autorského práva v Evropě. Máme tedy příležitost eh, v podobě nového víceletého finančního rámce 2020 až 2027 a v podobě nových specifických programů Creative Europe a Horizon Europe. Tyto iniciativy momentálně procházejí legislativním postupem. Požadujeme toho od kultury hodně. Uvědomujeme si hodnotu kulturního dědictví a usilujeme o bezpečnou a inkluzivní společnost. Je třeba vnímat doporučení pro nové iniciativy pro financování kultury a podporovat eh, nové technologie. Nestačí pouze uchovávat kulturní dědictví, ale umožňovat mu růst, dále ho vytvářet. Mám na mysli eh, především eh, holografii a internet věcí. K tomu potřebujeme více kreativity eh, v evropském sektoru. Je třeba začít s novým radikálním přístupem, který by byl rozhodující pro naši budoucnost. Děkuji vám. inkluzivní, kreativní Evropa a to bylo moc hezké, ale také jste dodržel svůj řečnický čas, ale nestačí samozřejmě o těch věcech mluvit, ale také dělat. A teď eh, předávám slovo panu Milanovi Monovi. Máte také slovo na dvě minuty. Evropa, já se dicho, je una gran potencia artística i cultural. Jak už bylo řečeno, eh, Evropa má obrovský kulturní a umělecký potenciál. V průběhu staletí docházelo v Evropě k dynamickým rozvojům myšlení, eh, přesunuli jsme se z času eh, starého Řecka a Říma ke křesťanství a v Evropě vykvetla celá řada uměleckých slohů a myšlenkových škol. Myslím, že žádná jiná civilizace není tak dynamická jako civilizace evropská. Evropské slohy se rozvíjejí i za hranicemi Evropy, v místech kulturního dědictví UNESCO. Takže naše bohatství je velice rozsáhlé a existuje mnoho způsobů, jak na něj nahlížet. Zejména jde o turistický kapitál, zejména na jihu Evropy, kde je turismus důležitým faktorem růstu. A tady bych chtěl zdůraznit roli historického dědictví v, ve venkovských oblastech. Například restaurování hradu nebo kláštera v určité oblasti eh, po, ekonomicky posílí tuto oblast, eh, zvýší se pracovní možnosti, je to prostor pro uplatnění celé řady dovedností. Právě tak digitalizace má velký potenciál uh, zachovávat naše kulturní dědictví a předávat ho dalším generacím. Uh, tady bych uh, chtěl velice poděkovat Europeáně. Kulturní dědictví má také potenciál podporovat a kultivovat evropskou identitu která je neocenitelná právě v době eh, populismu, který usiluje o to, aby roztříštil a rozdrobil naše národy. Evropské instituce musí udělat, co je, co je v jejich silách, aby uchovali naše kulturní dědictví, aby to nebyly jen eh, regiony, eh, místní úroveň a nevládní organizace. Měly by to být evropské instituce, kdo by měl být zapojen do těchto snah. Na konci roku bude schválen akční plán a já se domnívám, že by v evropské instituce měly mít zvláštní zdroj financování pro eh, kulturní dědictví, což by velmi zvýšilo profil evropského kulturního dědictví a to je přesně úkol pro naše instituce. Děkuji za to, že jste si vzal slovo. Soustředili jsme se na turistiku za historii. Paní Tapardel má slovo na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Beru v úvahu, že mám málo času, ale vystupuji poprvé před plénem Evropského parlamentu. Poprvé jsme dostali příležitost na takovémto místě vystoupit a chtěla bych vyjádřit pozdravy rumunského kulturního prostředí. Kolegové hovořili o síle evropského dědictví a turistiky, která za ním směřuje. Během posledních čtyř let jsme se opravdu maximálně snažili o to, abychom podporovali rozvoj kulturní turistiky. Ovšem to musí jít ruku v ruce s ochranou kulturního dědictví. Protože turistika za kulturním dědictvím nepůjde, pokud kulturní dědictví nebude chráněno. Díky projektu, který financujeme a propagujeme, se snažíme právě přilákat pozornost k potřebě jedné jediné evropské strategie pro ochranu kulturního dědictví a následně zajištění turistiky za kulturním dědictvím. Potřebujeme na to dostatek peněz, protože jinak to tak bohaté kulturní dědictví, tak rozmanité kulturní dědictví, které je tak důležité pro naši identitu, zajde na úbytě. Kulturní dědictví je nezbytné pro naše hospodářství. Máme turistické oblasti, které už jsou přeplněné. I proto máme řešení. V Evropské unii přece máme celou řadu, mnoho oblastí, které jsou kulturně zajímavé. Není to jenom Paříž, Milán, Benátky. A právě proto je potřeba nastavit politiku tak, abychom nejenom evropské, ale i jiné turisty se snažili přilákat i do jiných oblastí, které jsou také z pohledu kulturního dědictví atraktivní. Chci také upozornit na to, že turistika a kulturní dědictví jsou v kompetenci členských států, ale to by nám nemělo v ničem bránit. Je potřeba, aby Evropská unie pomohla kulturnímu dědictví, že je potřeba, abychom organizovali takovýto typ akcí a abychom řekli, že i v evropském rozpočtu musíme mít finance na to, abychom podporovali kulturní dědictví. Vím, že se nám to podaří, protože zde máme zastoupen výbor pro dopravu i kulturu. Já vím, že jsem mluvila déle, ale přesto jsem měla pocit, že to mělo zaznít. Děkuji, děkuji vám mnohokrát za vaše vystoupení. A turistika a kulturní dědictví by neměly být jenom v rukou členských států, ale měli bychom mít evropskou politiku, která bude dostatečně financována. Nyní dostane slovo paní Šojdrová. Prosím, máte slovo zase na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, kolegyně a kolegové. Jsem velice ráda, že jste zde zůstali a že se můžeme podělit o své zkušenosti. Jsem pišná na to, že jsem členkou výru, výboru pro kulturu, který inicioval Evropský rok pro kulturu. Jsem také zpravodajkou nového programu, který se týká evropských eh, dobrovolnických sborů, solidárních sborů po roce 2020 a kultura je důležitou součástí. Je zde potenciál přitáhnout mladé lidi ke kultuře v různých formách. Je zásadní je podporovat v účasti na mezinárodních projektech. Evropské sbory Solidarity podporují jak dobrovolnickou práci, tak pracovní místa a je to následující projekt po projektu dobrovolnických zdrojů, sborů a máme ambici na úspěch. Prostřednictvím těchto programů mohou lidé najít nové příležitosti, nové pohledy na to, jak být členem evropské společnosti. Takže bych ráda apelovala na to, abychom zjednodušovali zprávu těchto programů, protože je to velice důležité pro to, aby tyto programy mohly být komplexnější a dostupnější. Jsem velice ráda, že koncepce Evropského rodu kulturního dědictví se soustředuje na mladé lidi. A jsem si jistá, že našemu starému světadílu dodají novou energii. A chci připomenout slova svatého Jana Pavla II., který po pádu železné opony řekl. Evropa je nucena k tomu, aby znovu definovala svou identitu mimo rámec politických systémů a vojenských aliancí. Znovu se objevuje jakožto světadíl kultury, jakožto země, kterou zalévá křesťanská víra již 2000 let. Dámy a pánové, takovéto hluboké myšlenky jsou dnes možná ještě aktuálnější, než když byly vyjádřeny. Existuje ale naděje. Evropa může být oživena. Krása může zachránit svět, jak to říkal Fyodor Dostojevský a vyjádřil tak svou naději pro Evropu. Evropská krása nás zase může sjednotit v naší kulturní různorodosti a v našem kulturním bohatství. Během Evropského roku kulturního dědictví probíhá řada krásných akcí a s píchou bych vás ráda pozvala na velkou událost, která proběhne od září 2018 v České republice ve středu Evropy. Bude to výstava, která proběhne v České republice, v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Je to středoevropský projekt, který bude provázet mezinárodní konference v mém městě v Kroměříži a bude nazvána Zrození moderních středoevropanů. Doufám, že tato konference prospěje nejenom mladým Evropanům, ale celé Evropě a že jim umožní, aby se znovu sami sebe objevili jakožto kulturní kontinent, jak říkal Jan Pavel II. A nakonec, kolegyně a kolegové, chci reagovat na výzvu, Žána Michela Žareho a také pana Mihalenu. Oni po nás chtěli, abychom chránili autory a autorská práva. Ano, měli bychom je podporovat. Určitě. Autorská práva práva umělců, práva spisovatelů, novinářů. Musíme chránit. V legislativě ale musíme najít rovnováhu mezi svobodou slova na internetu a autorskými právy ale myslím, že je naším úkolem právě najít takovouto rovnováhu mezi zájmy autorů a svobody projevu a věřím, že se nám to podaří. Děkuji za slovo. Já vám také děkuji. A no, budeme pokračovat s dalšími panelisty. Je tady pan Guillaume Nikins, který je, eh, má na starosti dědictví v muzeu Louvre. Vítejte tady na půdě Evropského parlamentu a i vy máte slovo na dvě minuty. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já tady vystupuji v dvojí kapacitě, jsem hlavní konzervátor, konzervátor eh, v Louvru, ale osobně eh, mohu hovořit eh, také jako majitel eh, jednoho menšího francouzského zámku, který vlastně patří naší rodině, kde se snažíme starat o kulturní dědictví, takže mám určitou zkušenost i eh, z toho velmi místního kontextu, ale i z toho samozřejmě mezinárodního, kde působím profesně a vím tedy, jaké jsou hlavní výzvy v této oblasti. Eh, hovořil jsem také na tom předchozím panelu, kde šlo o, o to, jak udržet a uchovat kulturní dědictví. Nicméně si nemyslím, že to nějak hrozí. Je to kredo, které samozřejmě eh, je platné a platí i nadále, ale potřebujeme ho prevést do praxe, musíme si uvědomit jeho ekonomickou a sociální dimenzi. K tomu se ještě eh, vrátím, takže teď jsme v panelu číslo 3. Tady bych eh, ještě dodal, že to má už tak pro celou společnost. Nejprve k těm inovacím. Inovace, které bychom neměli vnímat čistě jako technologické inovace, jde také o způsob myšlení Eh, jde o to, jak propojit občany, kteří mají o to dědictví zájem, protože to dědictví není jenom nějaké, nějaký chronologický seznam, ale je to kontinuum. A musíme uchovat paměť. Nicméně je pravda, že teď eh, připravujeme ve Velkém paláci Louvru výstavu o El Grekovi, což je samozřejmě umělec, eh, který se, eh, je čistě evropský, protože se narodil na Krétě, poté žil v Řecku, eh, v Itálii, našel potom uplatnění ve Španělsku, v podstatě to byl ekonomický migrant a kulturní dědictví se neustále vyvíjí. Víme, že například i ten zámek, který já vlastním, neustále měnil svoje využívání. Zámek také představoval určitou sociální představoval určitou část sociálního kontextu a i ten se neustále mění. Ehm, přestože je postaven z kamení, ale my vytváříme pracovní místa, ať už přímo nebo nepřímo. Tím, že udržíme ten zámek činnosti, je to samozřejmě místo setkávání, eh, je otevřen veřejnosti a je otevřen také do světa. Hm, také jsme tady vytvořili rezidenci eh, pro umělce, pořádáme tu eh, kulturní akce, eh, máme tady francouzsko-britský festival. Je to někdy riskantní, ale je to hm, také inovativní. O těch inovacích dnes hovoříme. Musí uvědomit, že inovace mohou rozhodnout o tom, jestli to bude ekonomicky udržitelné, ta jediná volba je samozřejmě volba udržitelného eh, rozvoje. Tam, že je potřeba se zamyslet nad tou sdílenou eh, nebo sociální ekonomikou. I to lze uplatňovat eh, v kulturním dědictví. Dále jde o integraci. Musíme si uvědomit, že máme prostředky pro eh, integraci také o život na venkově, kde nejde pouze o to, jak vytvářet nějaké nové činnosti, ale udržet společnost eh, při životě. A právě v tomto kontextu může kultura hrát centrální roli, a to protože je také vyjádřením života společnosti. A ten, kdo oslabuje kulturu, oslabuje současně i společnost. Dovolte mi, abych ještě obrátil to obvyklé diktum sice, že nemá cenu říkat, že potřebujeme více kultury v životě a potřebujeme více života v kultuře, protože eh, eh, i kultura vytváří společnost. Eh, a to je mou profesí a je to i naší ambicí. Děkuji vám za vaše slova. Ráda bych převzala Eh, to, co jste říkal, že potřeba mít více života v kultuře. To ještě někdy použije, jestli mi dáte autorské právo nebo svolení k tomu to ještě použít. Děkuji vám v každém případě za vaše slova, za to, že jste hovořil o tom, že i ekonomika a společnost se neustále přetvářejí a že i my musíme neustále přetvářet kulturu a její vnímání. Hovořil jste o okrové ekonomice, také o udržitelnosti. To jsou všechno slova, která tím také skrývají. A teď mi dovolte, abych dala slovo panu Dimitrosovi Pantermalisovi, který je eh, prezidentem eh, Akropole v Řecku. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, inovace v muzeu Akropolis mají přímý vztah s ekonomickým růstem tohoto muzea, ale také s místní oblastí a se samotným městem Atény. Od samého počátku eh, fyzický design a design služeb tohoto muzea měl za cíl umožnit co největší počet návštěv eh, v tomto muzeu. Prostřednictvím inovativní činnosti v tomto muzeu a prostřednictvím eh, pečlivé zprávy příjmů a výdajů a v neposlední řadě prostřednictvím eh, neutuchajícího nadšení zaměstnanců našeho muzea můžeme dnes říci, že mikroekonomika eh, místní oblasti velice těží eh, z expanze a zlepšení kvality na, na našeho muzea. To dopadá na, i na malou obchodní sektor, sektor restaurací, jídla a tak dále. Eh, na to navzdory finanční krizi, která čistě náhodou vypukla právě v době, kdy bylo muzeum otevřeno. Eh, muzeum eh, přitahuje ročně 1,5 milionu ročně a díky němu jsou Atény mezinárodní turistickou destinací. A konečně naše muzeum e, je finančně soběstačné a nezískává e, vládní dotace na své provozní náklady a platy zaměstnanců. To je další inovace e, u instituce kulturního dědictví. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji vám já za vaše vyjádření. A nyní pan Vervajen z nadace Europeana. Děkujeme za to, že jste přišel. Zase máte dvě minuty. Prosím. Děkuji mnohokrát a děkuji také za to, že jste mi dala, že jste mě povýšila. To je asi ta dnešní ekonomika. Chci tedy hovořit o ekonomické relevantnosti digitální transformace a budoucnosti Evropy. Před deseti lety Evropská unie učinila osvícené rozhodnutí a odvážné rozhodnutí a to, že kulturní dědictví je příliš důležité na to, aby o ně mohli rozhodovat pouze tržní síly. O tom tedy, jestli bude zpřístupněno občanům. A z této myšlenky byla zrozena Europeana. Po deseti letech dnes máme platformu, které se účastní 4 tisíce knihoven, muzeí a archivu a 50 milionů objektů jsou k dispozici ve standardizované formě, takže je mohou užívat výzkumní pracovníci, kreativní pracovníci a občané. Europeana tedy není novým Googlem, podle mě ještě více. Je to distribuovaná síť hubů a profesionálních pracovníků, kteří sdílejí své zkušenosti na základě otevřených standardů a vytvářejí nové standardy, které dávají možnost ostatním, aby se učili a vytvářeli nová díla. A to je opravdu zásadní. Evropa nechtěla jenom nějaký jednoduchý způsob a levný způsob, jak naskenovat staré věci. Byť to tak na začátku vypadalo. Skutečně chce změnit mentalitu a to je daleko větší cíl. A v tom si myslím, že je skutečná síla evropských hodnot v praxi. Myslím, že bychom měli poblahopsat Evropské unii, protože evropský model je opravdu produktem na vývoz kultuře. Kopíruje, kopírují je Spojené státy, Indie, Mexiko, Brazílie. Proč? No z toho důvodu, že nebrání soukromému podnikání. Naopak, plně respektuje autorská práva. Nicméně, její ekonomický model vede k tomu, že změna vzniká v samotném sektoru. Na základě dlouhodobých investic do inovace a změn. Jak vypadá budoucnost? Mám zde hovořit o ekonomice, takže když se podívám na čísla, a slyšeli jsme jich už tady spoustu, tak jenom velmi rychlý závěr. Investujeme méně než 1% HDP do sektoru, který má přispívat 4,5% do HDP. A to mně připadne jako velmi jednoduchá rovnice. Řada podniků by jenom doufala, že budou mít takovouto návratnost. Já bych tedy plédoval za to, abychom i nadále investovali do evropského kulturního dědictví, které má takovéto standardy a hodnoty. Protože navíc ten zlatý důl kultury není jenom v návratnosti, ale také v identitě, blahobytu a změně chování. Občas se tomu říká kultura 3.0. A proto potřebujeme prostředí, které je participační a lidé v něm mají možnost se účastnit. Má to ale i další stránku. Co se stane, když toto všechno neproběhne? Všichni víme, že radikální technologie typu umělé inteligence už jsou skoro průlomové, pokud již se neprolomily. Pokud si chceme zachovat konkurenční výhodu v oblasti kulturního dědictví, kterou věřím, že máme, tak je potřeba, abychom se nadále zavazovali k tomu, že budeme investovat, protože jinak se staneme digitální kolonií Silicon Valley. Děkuji. Já vám také děkuji. A bez dalších protahů dostane slovo pan Simon Little, což je generální ředitel Interactive Software Federation of Europe. Prosím, máte slovo. Na dvě minuty. Thank you, Madam Deli. Uh, video games... Děkuji. Eh, videohry eh, se teprve nedávno staly významnou částí našeho kulturního dědictví, ale je to jeden z mnoha příkladů, jak tento sektor může inspirovat další eh, sektory. Možná si uvědomujete, že v Evropě jsou miliony těch, kteří hrají videohry, ale asi 50% evropské populace čas od času tyto hry Eh, hraje děti jako eh, zábava, také vzdělávání, jako způsob, jak eh, relaxovat nebo jako součást formální terapie. Víme, že hry před jsou vytvořeny kódem softwarovým, který vytvořili velmi talentovaní a kreativní lidé. Tento software zajišťuje nebo definuje interaktivitu těchto her. Ta hra je ale mnohem více než jenom software, protože obsahuje celou řadu různých prvků a Eh, v mnoha případech je to velmi složitý narrativ, je to tedy velmi složité dílo, které se zakládá na autorském právu, které pokrývá všechny ty prvky, které tu eh, videohru vytváří. Eh, videohry tedy posouvají inovace v kulturní oblasti ještě dál na jinou úroveň, protože schopny dosáhnout generaci, která už nesleduje tradiční lineární média. Ale chtěl bych tady podělit o dva nedávné příklady, které si myslím jsou velmi relevantní pro kontext současné té dnešní konference. Je to videohra, která se říká 1111, Memories Retold, tu eh, vytvořila francouzská developerská společnost Arts a také animační, animovací studio ve Spojeném království Artman Animations. Z, publikovala to firma Bandai Namco. Je to hra, která vlastně vypadá jako interaktivní umělecké dílo. Je to hra, která se odehrála během první světové války a zaměřuje se na pocity a zážitky v zákopech. Tvůrci tady spolupracovali také eh, eh, na to, aby hledali různá kulturní díla z dějin, aby je tam mohli zapracovat. Ještě pořád eh, tato hra nebyla prodána nebo není na trhu, takže vám mohli tady uvést jeden příklad je to možnost, jak se vyjadřovat, to je lidstvo vlastní od nepaměti a nemělo by to končit jenom eh, s koncem dětství. Byli bychom rádi, kdybyste se zúčastnili té výstavy eh, Opatro níž, abyste mohli se seznámit s ukázkami těchto děl. Děkuji vám. Et je termine par monsieur Girard, vous êtes le président de Click Projet. Soyez bienvenue au sein du Parlement européen et je vous donne la parole pour deux minutes. Já vám také na dvě minuty dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem koordinátorem tohoto projektu, který je financován Evropskou komisí a zabývá se právě souvislosti s využíváním kulturního dědictví a e, procesy místního rozvoje. Co nás zajímá? Zejména nás zajímají samozřejmě v souvislosti s cestovním ruchem, s tím, jak udržitelným způsobem využívat kulturní dědictví, ale také nás zajímají, eh, zajímá kreativní průmysl, inovace. Máme velký zájem o všechny místní projekty, které přispívají k dalšímu rozvoji, k lepšení kvality života eh, a tak dále. Je tady určité ale, protože ten eh, zájem je také o to, o co tady dne, zde nejvíce, nejvíce, o čem už hovořili řečníci, přede mnou jde o humanizaci našeho prostředí, ve kterém žijeme. A to je tak uvedeno v, v článku 26 charty OSN. Dehumanizace, kterou eh, dnes vidíme, eh, postupně eh, se šíří a jde o to, jak bychom mohli přispět k tomu, abychom eh, učinili náš život humánnějším. Musíme eh, vytvářet eh, infrastrukturu naší společnosti. Měli bychom také uctívat kulturní paměť a nezabývat se pouze vytvářením ekonomických statků. Měli bychom vytvářet hodnoty, i pokud mají pouze symbolickou cenu. A projekt Klik obsahuje tři eh, prvky, které jsem chtěl zdůraznit. Je to oběhová ekonomika, eh, jde o hledání synergií, jde o model okruhového města a dědictví jako takového. A hledáme nové způsoby podnikání a ekonomického řízení, abychom nastartovali reciproční proces, který bude vzájemně výhodný pro jednotlivce, ale i pro veřejné orgány a místní komunity. ale často narážíme na problém v těch místních komunitách, kde je potřeba říci, že ty komunity jsou na první pohled velmi rozstříštěné. A že to je výsledkem narůstajícího egoismu. A my se snažíme proti tomu bránit, nicméně příliš často individuální zájmy mají přednost před společným eh, dobrem nebo před, eh, před společným zájmem. A to ohrožuje existenci samotnou těchto komunit. A čelíme tedy endogenní krizi v, v jádru našich společností. A my bychom chtěli využít eh, výzkum této oblasti a prostřednictvím kulturního dědictví přispívat k regeneraci komunit. My si myslíme, že je možné regenerovat občanskou zodpovědnost. To je náš hlavní slogan. A v příštích letech na tom chceme dále pracovat. Děkuji vám za pozornost. Euh, Dámy a pánové, máme za sebou výborný panel, určitě si zaslouží potlesk ještě jednou za kvalitu jejich vystoupení. Bylo nám velkou ctí Slyšeli jsme od zástupce muzeí, Akropolis. Probíhají tam projekty, máme kolegy, kteří pracují v této oblasti. Měli jsme tady také umělce. Šlo nám o to, že bez kultury budeme ztraceni. Bez kultury se nebudou moci vyjadřovat emoce ani svoboda. Nebudeme schopni bránit své hodnoty a tu hlavní hodnotu demokracie. Takže vám děkuji a vítám pana Tajányho předsedu Evropského parlamentu. Prosím, usaďte se. Petra. Vážená Petro, a vážení kolegové a kolegyně, je velikou ctí pro tuto instituci, že vás může přivítat v Evropském parlamentu. V letošním roce oslavujeme 800 let vzniku Salamanské univerzity, jedné z nejstarších na světě. A Evropský parlament dostal zlatou medaili Velká část našeho skvělého kulturního dědictví vychází právě ze znalostí, které poskytovaly Evropské univerzity celá století. A to nejenom v Evropě, ale po celém světě. Bez tohoto intelektuálního základu by nebyla možná Evropa ani Evropská unie. A z toho důvodu jsme velice rádi, že na této konferenci může proběhnout i tato oslava udělení zlaté medaile. A chci dát slovo rektorovi univerzity v Salamance, panu Ricardovi Riverovi Ortegovi. Pane předsedo Evropského parlamentu, vážení zástupci evropských národů, vážení přátelé a milí hosté. Je mi velkou ctí, že Evropskému parlamentu mohu předat zlatou medaili univerzity se Salamanky. Naše, naši, vlád, naši představitelé tuto medaili udělili Evropskému parlamentu za boj za evropský mír. Děkuji vám mnohokrát za vaši práci. Naše univerzita byla první univerzitou, která tu se univerzitou nazývala. Byla založena v roce 1218 Alfonzem IX. A parlament následně uznal práva občanů účastnit se na rozhodnutích, která na ně mají dopad. Univerzita a demokracie jsou tím nejlepším, co Evropa má. Naše univerzita byla evropskou od samého začátku. Naši učitelé a studenti se učili po celém kontinentu a učili na celém kontinentu a to bylo předzvěstí programu Erasmus. Jsme jednou z univerzit, která má nejvíce studentů z jiných evropských zemí a opravdu si stojíme za hodnotami lidské důstojnosti, kterou podporují naši Eh, učitelé i naši studenti. A chceme najít řešení, které budou odpovídat stávajícím výzvám. Univerzita a kulturní dědictví mohou vyřešit tyto otázky. Neměli bychom zapomínat na to, že společné kulturní dědictví je podobně jako univerzity eh, zdrojem obrovského bohatství a také něčeho, co nás jednocuje. Evropa bude a vždy byla zastáncem těchto evropských hodnot. Naším cílem je žít v solidaritě a v míru. Evropský parlament reprezentuje to nejlepší z Evropy a evropské hodnoty a proto tedy vám dáváme, vážený pane předsedo, tuto medaili. Uznává vaš příspěvek ke sjednocení Evropy chráníme principy, které jsou důležité pro nás pokrok. Ceníme si vedoucích představitelů, kteří směřují národy k míru. Za to všechno vám děkujeme. Vážený pane předsedo, prosím tady medaile. Ne, medaile. Nyní oznámení tlumočníků. 22. den probíhá protestní akce tlumočníků. Vedení Evropského parlamentu se zatím žádným způsobem nepokusilo vyřešit vzniklý spor. Generální tajemník navíc po 8 měsících diskuzí s výborem zastupujícím zaměstnance zaujal ještě tvrdší postoj. Tlumočníci následně ukončí svou práci nejpozději přesně podle programu, tedy nyní, respektive už jsme tři minuty přetáhli. Děkujeme za pozornost.